Milí kolegové, dámy a pánové, pojďme zahájit naši dnešní schůzi. Prvním bodem je bod číslo 16, prezentace komise, pokud jde o provádění eh, kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji eh, smlouvy o volném obchodu mezi EU a Koreou. Ve smlouvě o volném obchodu poprvé byla zahrnuta tato kapitola obchodní a udržitelného rozvoje. Je to poprvé, kdy se taková kapitola dostala do smlouvy o volném obchodu. My jsme tedy dělali zprávu, konkrétně pan Scheinfeld, o provádění dohody s Koreou. Poradní skupina několikrát zmínila, že na trhu práce v Jižní Koreji dochází k výrazným, k významným porušením úmluv Mezinárodní organizace práce. Některé, některá z, eh, z, některé z úmluv Mezinárodní organizace práce stále ještě nebyly Koreou ratifikovány. To znamená, že byl vznesen jasný požadavek, aby Korea přijala kroky a aby vyřešila tyto problémy. A komise tedy vyslala do Jižní Koreji delegaci. Vidíme tedy novinový článek z jeho korejských novin který informuje o této návštěvě. E, vedoucím delegace byla Madeleine Tuninga, která je tu mezi námi. Vítáme vás. Při této návštěvě byl opět, opět vznesen jasný požadavek, aby během nadcházejících tří měsíců byly podniknuty jednoznačné kroky. A já tedy poprosím Madlen o detailní zprávu o e, této situaci. Děkuji, milí přátelé, milí kolegové, děkuji vám za možnost e, vám dnes říci něco o situaci v Jižní Koreji. Já jsem v podstatě E, s polovinou delegací. Mám tu i od nás eh, právního oddělení a je tu také eh, kolega z eh, geografického oddělení. My jsme se tedy již dlouho snažili přimět Jižní Koreu, aby tedy dostála závazkům podle smlouvy o volném obchodu z roku 2011. Jde hlavně o to, aby Jižní Korea ratifikovala zbývající úmluvy MOP. Dvě se týkají tedy svobody uh, eh, združování a dvě se týkají nucené práce. Uh, Jižní Korea tedy zatím tyto úmluvy neratifikovala. Týká se to, jak už jsem řekla, hlavně svobody združování. Eh, paní komisařka Malmstromová již přijala první kroky, dala jasně najevo, že využije mechanismu řešení sporů, ale vláda tedy vyslala jasné signály, pokud jde o ratifikaci otevřených nepřijatých úmluv. To znamená, že eh, jsme se tomu věnovali i v rámci roku 2018, eh, a to včetně summitu mezi Evropskou unii a Jižní Koreou. To znamená, že korejská vláda přijala kroky eh, k ratifikaci úmluvy, ale eh, v loňském roce, eh, zhruba v červenci, jsme ztratili trpělivost, protože tady došlo k velké nesrovnalosti v našich názorů. Komise tedy 17. prosince roku 2018 formálně vyzvala k řešení tohoto sporu eh, v rámci nástroje pro řešení sporu. Time, eh, čas na konzultaci jsou tři měsíce. Eh, během této doby může být požádáno o vytvoření panelu. Korea rychle reagovala na naši žádost a snažila se co možná nejrychleji přikročit ke konzultacím. To se stalo. My jsme se právě vrátili z dvoudenní návštěvy v Soulu. Byli jsme tam 21. a 22. 30. ledna. Během této návštěvy jsme tedy vedli formální konzultace a také jsme měli formální jednání se zúčastněnými stranami. Setkali jsme se s odbory, se zaměstnavateli a také eh, se, eh, se zástupci korejské tripartity, která se v tuto chvíli snaží v této věci najít konsenzus eh, v tripartitě. Vy jste se odvolával na tiskový článek. Skutečně ta návštěva se setkala se zájmem korejského tisku. Bylo také jasné, že rostoucí tlak ze strany Evropské unie se setkává eh, s ohlasem. Pokud jde o samotné konzultace, tak ty, ver, ty trvaly půl dne a byly velmi užitečné. Snažili jsme se tedy eh, věnovat právnímu souladu s umluvami MOP, té ta schůzka byla konstruktivní, Jižní Korea eh, se snažila pokročit vpřed, projevila jednoznačnou snahu eh, přijmout, ratifikovat umluvy MOP a práce na tom pokračuje. Dochází tedy následně k výměně informací. V tuto chvíli s Jižní Koreou diskutujeme o časovém plánu, plánu o hormonogramu eh, jednak v Jižní Koreji a jednak na naší straně. Je pravděpodobné, že nemáme před sebou, eh, nebo že 17. března eh, tady skončí 90-denní konzultační období a v této chvíli, jak už jsem řekla, můžeme požádat o vytvoření panelu. Červen bude také velmi důležitý moment, protože eh, v tu chvíli, tuto chvíli by tedy mohly být eh, přijaty reformy eh, na trhu práce. Pokud jde o další schůzky se odbory eh, s tripartitou, se zaměstnavateli, tak i tyto schůzky byly velmi užitečné a získali jsme velmi dobrý vhled, pokud jde o pokrok reform na trhu práce, bylo jasně řečeno, že je potřeba postupovat dál na e, cestě sociálního dialogu, tak abychom se přiblížili ratifikaci úmluv MOP. Je jasné, že ta jednání nejsou jednoduchá, protože jak odbory, tak zaměstnavatelé mají jiný názor. E, já se domnívám, že nadcházející týdny a měsíce budou naprosto zásadní. O reformách se bude bude jednat v parlamentu, bude se vytvářet konsenzus a budou vytvářeny návrhy, které budou následně předloženy parlamentu a k hlasování. My musíme být velmi eh, jednoznační, eh, jednoznační odhodlaní a musíme tedy směřovat ten proces správným směrem. Eh, odbory by se měly vzdát svých nepřiměřených požadavků. A mě, i zaměstnavatelé by eh, tedy měli vzít v potaz komplexní situaci. Myslím si, že je nejdůležitější, aby ratifikace úmluv MOP nebyla spojována s dalšími eh, návrhy v rámci pracovně právní legislativy. Všechny zúčastněné strany, to znamená komise, eh, členské státy a parlament by měly vyslat směrem ke korejským partnerům jednotné a jednoznačné poselství v tom smyslu, že musíme změnit legislativu a přijmout, nebo že musí změnit legislativu a ratifikovat úmluvy MOP. Eh, to je všechno, co vám k tomu v tuto chvíli můžu říci. Nadcházející tři měsíce budou kritické, rozhodující a právě březen bude rozhodující moment pro nás. Bude důležité, abychom do této doby viděli konkrétní výsledky. Eh, zaznamenali jsme, že celá řada věcí se změnila, ale myslím si, že v nadcházejících týdnech bude potřeba ještě hodně pokročit vpřed. Eh, děkuji a v tuto chvíli předávám slovo stálemu zpravodaji panu Scheinfeldovi. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vážená komise, drazí kolegové, dnes máme zasedání na téma řekl bych, bezprecedentní, protože se má žádost komise o konzultaci s Koreou má tento charakter. Tady nejde jen o tu žádost jako takovou, ale rád bych také jednou či dvěma větami přiblížil téma té dohody. Na úvod bych rád zdůraznil, nejen v mém stanovisku, ale také podle názoru ekonomů na straně Unie či členských států, ale také na straně korejské, je tato dohoda úspěchem. Tato dohoda je velmi úspěšná a já bych chtěl, aby tento úspěch nepoškodili věci, o kterých dnes budeme hovořit a které jsou jistě velmi důležité ale nejsou výlučně předmětem této dohody. To musíme mít na paměti. Proč je tato dohoda úspěšná? Samotné její uzavření bylo fantastickým přelomem v obchodní politice Evropské unie se zbytkem světa. Připomenu, že je to smlouva, která jako první obsahovala a obsahuje kapitolu o obchodu a vyváženém udržitelném rozvoji. A přitom to je právě ten problém, o kterém dnes hovoříme. Tato dohoda je úspěchem bez pochyby v oblasti hospodářského rozvoje a tím pádem i sociálního rozvoje na obou stranách. Připomenu jen, že po dobu trvání a platnosti této dohody vývoz Unie do Koreji vzrostl až o 70 dovoz z Koreji do Evropské unie vzrostl téměř o 40 o 38 Dobře, stejně dobře se rozvíjely i přímé zahraniční investice na obou stranách, protože přímé zahraniční investice Evropské unie Koreji vzrostly v té době o 34% a korejské v Evropské unii o 46%. Vidíme z těchto údajů, a já bych s ohledem na předmět dnešního zasedání nechtěl tady rozvíjet eh, příliš doširoka tu hospodářskou část, ale chtěl bych, eh, abychom eh, na to nezapomínali, protože konečně hovoříme o obchodní smlouvě jistě o obchodní smlouvě nového typu, která obsahuje tu kapitolu o vyváženém rozvoji, rovnovážném rozvoji. No a do toho vstoupila komise, která předložila žádost o konzultaci. Z korejské strany pořád ještě nedošlo k ratifikaci čtyř úmluv. Jsou to Připomenu úmluvy Mezinárodní organizace práce. Jedná se o úmluvu o schromažďování, právo na kolektivní vyjednávání. Dále je to úmluva o nucené práci a za čtvrté a naposled je to úmluva o zrušení nucené práce. Je to tedy velmi důležité, je to důležité pro celý demokratický svět, jehož Opravdu skvělým zástupcem je Evropská unie, která hájí největší hodnoty současné civilizace. A my bychom samozřejmě chtěli, aby naši partneři, v tomto případě Jižní Korea, ty důležité, pro nás důležité závazky, vyplývající z předpisů Mezinárodní organizace práce přijala a do doby nepřijetí, protože to je také důležité, protože praxe je důležitější než teorie, aby je uplatňovala, ještě vlastně než je ratifikuje. Musíme mít na paměti také to, že historie nejen státu a práva, ale také rozvoje společnosti, také kultury práce, vztahu k práci, národů mimo evropských, především azijských společností je úplně jiná než v Evropě a změny, které byly pro nás zjevné a dnes jsou naší píchou, tak v jiných regionech světa nejsou úplně nutně vnímány stejně jako u nás v Evropě. V souvislosti s tím tyto ideje a hodnoty jak to chápu já, vyžadují určitý evoluční proces, aby se také v praxi prosadili, aby se prosadili ve smýšlení jiných států, jiných národů. Musíme v tomto kontextu mít na paměti, a to už je moje poslední poznámka, nejen hospodářskou situaci dnešního světa, ale také politickou situaci, protože politické vztahy ve světě se mění, jak se zdá. Mění se pozice Spojených států. To je opravdu velmi podstatné. Stejně tak se mění pozice a mění se i cíle Čínské lidové republiky a to podle mě bude oslabovat naše pozice, pozice Evropské unie a to v různých kontextech. A tedy ve všech oblastech, kde podnikáme kroky, především ty, které mají za cíle přesvědčit jiné státy, jiné vlády k tomu, aby hájily naše hodnoty, tak toto vše musíme brát v úvahu. Abych to tedy schrnul, smlouva je úspěšná, přinesla hospodářský i sociální prospěch pro Evropskou unii i Koreu. Hodnoty, které jsou napsány v článku 13, musíme bránit a musíme očekávat, že i jiné strany, naše partneři, budou tyto hodnoty sdílet. Děkuji. Děkuji a nyní další členové, nejdříve stínoví zpravodajové, každý tak na dvě minuty. Pan Šustr. Děkuji. Bohužel nemohu podpořit tento názor, který se zazněl. Není úspěšné, pokud sice vznikne hospodářský růst, ale opírá se o to, že jsou práva pracujících pošlapávána. Nejde o to, aby někdo formálně nepodepsal umluvu, nějaký papír, ale jde o to, že odboráři jsou zavíráni do věření kvůli jejich odborářským aktivitám a to za věci, za které nenesou odpovědnost. To je problém. A myslím si, že je velice obtížné či komplikované, když my zde v parlamentu, kdy neustále eh, vznášíme naše hodnoty, akceptujeme něco takového a pak ještě hovoříme o tom, že to úspěch. Pro mne je to, hm, je to tak, že pokud uzavřeme nějakou dohodu, tak jsme toho názoru, že musí být dodržovány všechny části takovéto dohody. Stejně jak eh, když děláme v Německu, v Polsku, v Evropě zákony, tak neřekneme, že jsme úspěšní, když někdo dodržuje pouze 80% textu zákona a 20 ne. To ani pro nás pak není úspěch, tak to na to nepohlížíme. Většinou je to důvod proto nějakým způsobem masivně proti tomu nedodržování zakročit. Proto se ptám komise, jednak vítám, že konečně máme alespoň tento slabý mechanismus. Na druhou stranu se ptám, proč eh, takto činíte až nyní, když eh, veškerá ta pochybení trvají velice dlouho, v podstatě od samého počátku. A od samého počátku slycháme, slyšíme to té, že Korejská vláda eh, o tom uvažuje, hodla ale to ratifikovat, ale zároveň nepřicházejí žádné signály, které by to podpořily, například, že by eh, propustili z vězení dva, tři odboráře, takže my vůbec nevíme, že vláda, že nevidíme nic, co by naznačovalo tomu, že vláda Jižní Koreje to myslí vážně. Na druhou stranu já, oni už to se chovají tak, že se vás musím zeptat, skutečně věříte v to, že to bude úspěšné? Podle čeho tak soudíte? Vy jste říkali, že odboráři nemají mít příliš vysoké nároky na ty konzultace. Co mám pod tím chápat? Znamená to, že se něco podepíše, ale odboráři nepropustí? Máte asi tři měsíce času, možná dokonce až do června pak ovšem již začne příprava příštích voleb. Co to vlastně znamená? Máte pocit, že se tady vůbec otevírá nějaká perspektiva možného úspěchu, a nebo máte spíše pocit, že přijdou volby, pak přijde další vláda, která si možná opět zváží, že zahájí konzultace a co my budeme dělat po celou tuto dobu? Já bych byl velice rád, kdybyste mi na to mohli odpovědět. Děkuji. Děkuji za EKR, pan Stabaty. To, co řekl pan Schuster, že je zcela jenom mění než pan Scheinfeld, tak já opět naopak musím říct že mám, že mám úplně jiný názor než pan Schuster. Já jsem dokonce přednášel v Koreji a v Japonsku a mý Eh, partneři mi říkali, když nám tady přijdou s Evropané s lidskými právy, oni mají vždycky všude pocit, že musí procesovat sociální standardy. A já mohu panu Scheinfeldovi říci pouze toto. Tento rozvoj práv pracujících je historickým procesem. A pokud to sledujete v jiných zemích pečlivě, tak to vidíte a budete to chápat. Je to také důsledek ekonomického úspěchu. Není, možné zvyšovat plány tím, že budeme někomu tleskat, ale tím, že skutečně ta ekonomika poroste. Takže, paní Šustře, nechte mě v klidu říci, co je nutné říci. A pak ještě další věc. Každá země si sama nejlépe dokáže posoudit, co je pro ně nejlepší. I zde platí zásada subsidiarity. Měli bychom mít zásadu eh, jaksi nějakých přehledných pravidel. A když někdo působí přímo na místě, tak to dokáže lépe posoudit, než my zde v Evropě. Já bych ještě rád řekl, že je skutečně pravda, že Evropané, když eh, v případě takovýchto dohod se staví nad ostatně, mají pocit, že své vlastní hodnoty musí implementovat všude, ale tak tomu není. Existují historické procesy, které vedou prostě k jiným hodnotám. Tak tomu je. I naše hodnoty jsou důsledek historického procesu. A když máme pocit, že musíme my všude prosazovat to, co je podle nás správné, to je špatně, je to ekonomický imperialismus, který může vést i k tomu, že ty země se prostě přikloní k někomu jinému. A my si ty lety, my si to můžeme dovolit pouze proto, že jsme důležitý obchodní partner. Máme 500 milionů spotřebitelů. Kdybychom byli Švýcarsko, tak bychom se takto chovat nemohli. Ještě jednou říkám, to, co tady děláme, je ekonomický imperialismus. I když hovoříme o hodnotách. Pokud na to pohlížíte jako ekonom, tak ta, ta co celá věc je naprosto, vůbec nemá smysl se s tím zabývat ale Evropská unie je skutečně takový opěrný potem eh, mezinárodně. Trump již ne, že ten <laughs> reaguje tak trochu, jak bych to řekl, nejistě, nejednoznačně. Evropská unie si to zatím může dovolit, ano, ale pokud bude unie i nadále takto vystupovat, a bude říkat, že všichni ostatní musí pokládat za správné to, co pokládáme za správné my v otázkách práv eh, pracujících, tak je možné, že takovéto země se přikrojí k jiným mocnostem, například Číně. Takže bychom to neměli přehánět. Já si myslím, že pan Scheinfeld eh, to vyjádřil velice správně a takové to emocionální vyjádření, s jakými jste přišel vy, pane Šustre, to sem nepatří. Není možné eh, argumentovat tím, že pouze my máme právo, ostatní ne, nebo my máme pravdu, ostatní ne, tak to se nemůžeme chovat k Jižní Koreji. Karolín. Já chci také pomoci panu Šustrovi. Vidím to úplně jinak než vy a musím říct, že pokud si pokud se zamyslíme nad tím, že Jižní Korea je na jednu stranu ekonomicky velmi úspěšná, ale na druhou stranu nezachází dobře se svými pracovníky, tak musím jako sociální demokratka říct, že stojíme na straně eh, zaměstnanců. My jsme pro eh, férový obchod, pro obchod založený na hodnotách, takže eh, jsme stejného názoru jako vy, ale zároveň se z toho chceme poučit. Pro příští FTA bychom si měli tedy možná rozmyslet, že by ty eh, umluvy MOP měly být ratifikovány před přijetím FTA, abychom se vyhnuli takovýmto situacím, abychom zkrátka šli jinou cestou. To je jedna věc. A druhá věc, já se domnívám, že tedy tady nejsou sankce, to je zřejmé. Komise v podstatě nemá v ruce moc nástrojů, žádný vhodný nástroj pro to, aby mohla vytvářet tlak a proto tedy potřebujeme sankční mechanismy, které bychom mohli použít, pokud dojde k porušení pravidel, nástroje, které skutečně pomohou k tomu, abychom odstranili tyto nesrovnalosti, a proto tedy se přimlouvám za to, abychom se tím nechali poučit, abychom se podívali na to, jak uzavírat budoucí dohody o volném obchodu, protože eh, můžeme uvádět politické, historické důvody, v tom máte pravdu, ale podstatě eh, si musíme říci, s kým takovou dohodu vůbec chceme uzavírat. Korea je velká moc, ale právě, my jsme také velká moc, ale právě proto máme možnost svým partnerům tedy eh, předložit naše podmínky a říci, pouze za těchto podmínek s vámi tu dohodu uzavřeme a jinak ne. Děkuji a pan Rybiš. Děkuji. Já bych chtěl poblahopřát komisi k tomu, že tato dohoda přinesla plody, a to na obou stranách, a to především pro zaměstnance na obou stranách, protože z toho profitují především zaměstnanci. Z toho, že se hodně vyváží, že vznikají nová pracovní místa v Jižní Koreji. To konec konců e, zvyšuje kupní sílu. Pokud se hodně dováží, tak si lidé mohou kupovat výhodnější zboží, i to zvyšuje jejich kupní sílu. To znamená, že se domnívám, že díky této dohodě vzrostla kupní síla při nakupování tím, že jsou vypláceny vyšší mzdy a já si myslím, že tady je něco, co můžeme bránit. Pokud sociálně demokratická frakce říká, že tedy eh, takové dohody nepotřebujeme, že je lepší nechat ty lidi dále žít v chudobě, tak eh, nemají smysl ani práva. Nemá smysl se snažit o obchod, o výrobu. Já to vidím naprosto pragmaticky. V podstatě jde hlavně o to, abychom jasně formulovali ty úspěchy, ke kterým došlo. Musíme dát samozřejmě jasně najevo, že zaměstnanci, především v malých a středních podnicích, musí mít e, na tomto pozitivním vývoji svůj podíl, ale to je především úkol sociálních partnerů. I u nás je z části znát, že odbory, eh, které krátkodobě eh, stávkují především, nebo ku příkladu u leteckých společností, eh, trestají především zákazníky a Lidé, kteří si eh, dlouho šetřili na dovolenou, jsou stávkami těchto odborů pak potrestáni. To znamená, že já prosím, abychom do těchto dohod eh, více eh, začlenili ochranu spotřebitelů, tak aby se to nedoléhalo takovýmto způsobem na spotřebitele. Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěl výslovně poděkovat Madlen, že neprodleně po konzultacích přišla mezi nás, i když je to možná příliš pozdě. Ale přesto, že takto máme možnost se intenzivnějším způsobem zabývat otázkou implementace a realizace povinností, které vyplývají z uzavřené obchodní dohody. Já předpokládám, že kolegové ve výboru pro zaměstnanost pravděpodobně Eh, se velice diví, když nasléchají naši diskuzi, protože standardy u nás v Evropské unii jsou zcela jasné. Pracovníci mají plná práva a ty se musí dodržovat a k tomu samozřejmě pracuje pane, patří pane Rybigovi právo na stávku a také otázka toho, že pokud pozemní personál na letišti či bezpečnostní personál na letišti dostává naprosto nízké platy, ze kterých téměř nemohou žít a živit své rodiny a proto stávkují, kdo pracuje e, za 6 euro 50 nebo 9 euro. To jsou ty otázky. My si tady ničíme naše vlastní hospodářství tím, že, že vůbec se nechceme zamýšlet nad tím, jak přizpůsobit platy produktivitě, ale to je důležité a souvisí to i s touto dohodou. A pokud v dohodě máme kapitoly o udržitelnosti a máme tam aspekty zaměstnansko-politické práva pracujících, ekologické, tak ty aspekty tam máme, protože jsme to tak chtěli, děláme to vědomně, jde nám o férový etický obchod, to je hlavní pilíř eh, naší obchodní strategie. A pokud to tam takto máme, tak to musíme také implementovat. A proto si myslím, že je naprosto správné, že komise vůči korejským partnerům trvá na implementaci této sociální kapitoly. My si nyní musíme zvážit, jak bychom k tomu mohli přispět. My také v rámci dialogu s poslanci Korejského parlamentu, aby i oni přispěli svým dílem, aby se zvýšil politický tlak na vládu. A pak je možné, aby takováto dohoda skutečně byla krokem vpřed při vývoji našeho obchodních a ekonomických vztahů, které mají být ku prospěchu obou stran. Tak to bychom na to měli pohlížet. A historické a kulturní změny, ano, to s vámi, rozdíly to s vámi naprosto po, souhlasím, je to třeba zohlednit, ale to platí pro všechny. To znamená, že všichni se na to musí dohodnout. A nemůžeme říct si Korea, máme tady, tady tu dohodu, mají stejný hospodářský model, tak budeme k ním přistupovat poněkud kulantněji a jiné státy, které mají jiné hospodářské politiky, těm budeme měřit jiným metrem. To není možné. Pokud tam máme uzavřenou takovou tu dohodu, tak musíme trvat na tom, aby byla uplatňována tedy takovou tu kapitolu v dohodě. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že to je debata, která se tady vždycky opakuje, kterou zde opakovaně vedeme. Já samozřejmě jsem pro lidská práva, práva pracujících, ale když se trochu podíváme na geopolitiku a položíme si otázku, jaká země Evropské unie skutečně splňuje všechny tyto práva, tak myslím si, že prakticky žádná, ani Kanada, ani Spojené státy, ani Austrálie. Takže prakticky bychom nemohli obchodovat vůbec s nikým. Takže je to určitě dobré vyvět tlak na tyto země, ale neohrožovat obchod. Protože pokud ohrozíme obchod, tak to bude v neprospěch všech pracujících. Jak v případě korejských pracujících, tak i v případě pracujících evropských. Takže se musíme podívat, odkud vycházíme a kam jdeme. A já si myslím, že často obchodní dohody slouží k tomu, abychom lépe bránili práva pracujících a lidská práva, ale aniž bychom si vytyčovali nějaké příliš přísné bariéry, které by vedly k blokaci a úplně bychom přeháněli a prakticky bychom nemohli obchodovat se žádnou zemí na světě. Auch wenn es mich reizen würde, sage ich jetzt nichts zum Verständnis. Já teď nebudu říkat nic k tomu, jak pan Rübich chápe odbory a jak pan eh, Starbaty eh, chápe eh, historii. Ale dovolte mi, abych zmínil dvě věci. Nejde o to, jestli právo mám nebo nemám. Jde o to, že stát a Evropsk, nebo jeden stát a Evropská unie podepsali dohodu, která obsahuje určité pasáže, které nejsou naplněny. To je předmět eh, našeho jednání. Nejde o to, jestli si přeji něco víc nebo méně. Ano, eh, my Samozřejmě si můžeme položit otázku, jak vážně tedy jednotliví poslanci eh, berou eh, kapitolu o udržitelném eh, rozvoji, ale Korea tu dohodu podepsala a musí dodržovat její podmínky. Stejně tak i my, když jsme tu dohodu podepsali. O to tady je a je velmi příznačné, že konzervativní stránka parlamentu to neustále relativizuje. Pro mě je to známka toho, že nebere eh, tyto věci dostatečně vážně. Pan Starbaty, já tedy vítám, že vedeme v tomto výboru takovou diskuzi. Pane Šustr, eh, v rámci Evropské hospodářského eh, společenství měla Francie navrh, měla lepší mzdy, lepší pracovní místa. V Německu to bylo naprosto jinak. A Následně se tedy tlačilo na to, aby se v Německu používaly vaše eh, standardy, francouzské standardy eh, a bylo řečeno, že to Eh, není možné, protože to je historicky daný vývoj a po pěti letech najednou v Německu byly ty standardy lepší než ve Francii, byly tu i vyšší mzdy, byl to výsledek vývoje. To znamená, že my si musíme uvědomit, že tyto věci jsou výsledkem eh, vývoje. Eh, pokud tedy bude méně pracovní síly, tak budou mít pracovníci více práv. To musíme nechat na těch zemích samotných. Je to přirozený vývoj. Ano, my musíme i nadále vést těmito zemi, zeměmi obchod. To je naprosto zásadní. Není možné e, říci, pokud nebudete držovat tyto podmínky, tak budeme obchodovat s někým jiným. E, protože eh, Korea potom začne obchodovat s Čínou. Děkuji, pan Scholz. Ano. Zákonodárství, zákony, které zcela vědomně eh, se soustředí na další vývoj ekonomických procesů. Máme velmi velkou diskuzi otázku politik mest a z politik zaměstnanosti. Co uděláme například v otázech i implementace i čínského pracovního světa? I oni se vyvíjejí dále. A otázka je, že my jsme ani v podstatě nejsme schopni se jim postavit. Ale Německo získalo svůj výkon i tím, že trhy byly v počátku chráněny. Protekcionismus, mě na to, hned po druhé světové válce. A otázka je, jak dnes se nyní postavíme k dohodě, kde jsme se zavázali, a tady dávám naprosto zapravdu panu Šusterovi, v to dohodě máme články, kde jsme zakotvili naše představy a od začátku jsme řekli, že to chceme mít závazné, že to chceme mít doprovázené nástroje, to se nám nepodařilo, ale ta diskuze jasně ukazuje, že při vývoji dalších takovýchto dohod musíme jít více tímto směrem. Děkuji, tím uzavírám tuto dohodu. Dám slovo Madlin a potom panu Schenfeldovi na závěr debaty. Já mám pocit, že se blížíme evropským volbám, je to tak? Madlen. Děkuji. Vyslechla jsem si všechny řečníky a každý říkal něco, s čím souhlasím. Z našeho pohledu je tato dohoda úspěch. Od roku 2011 jsme dosáhli obrovského úspěchu s dohodou o volném obchodu, ale řekla bych, že je to pouze ekonomicky. Neřekla bych, že pokud jde o obchod a udržitelný růst, že je všechno špatné v Koreji. Vede se diskuze o sociální zodpovědnosti, týká se to také práce i v oblasti práce bylo dosaženo pozitivních věcí, takže ten obrázek není tak špatný, ale špatné podle našeho názoru je, že od roku 2011 pořád ještě hovoříme o ratifikaci úmluv MOP. Takže je dobré ukázat jistou netrpělivost. A je pravda, že Korea má svou kulturu a svůj systém, ale my tady hovoříme o zemi OECD, která je členem MOP, e takže nežádá pouze Evropská unie, aby se Korea podřídila tomu systému, ale jde o to, že je členem. Kromě toho, Korea částečně, protože je členem OECD, ale také proto, že Evropská unie má legislativu o due diligence, tak eh, musí být prováděny náležité kontroly také v Koreji. Pokud jde o budoucí sankce, o ten mechanismus, eh, já myslím, že není doloženo, že sankce jsou nejlepší systém. Tuto diskuzi bych ponechala stranou, já se teď zaměřuji na stávající chvíli. Myslím si, že v příštích měsících budeme mít příležitost dosáhnout změny mechanismem, který použijeme eh, poprvé to řešení sporu, ten mechanismus řešení sporu se zatím nikdy nedostal do takové úrovně, jakou máme teď eh, v evropských dohodách o volném obchodu. Já si myslím, že bychom si neměli dělat eh, iluze ohledně toho, že naše dohoda o volném obchodu vyřeší všechny problémy v té zemi. My jsme jen jedním z prvků, takže bychom měli spolupracovat i s ostatními, abychom vyvolali tlak na Koreu. K panu Šustrovi. Vy trošičku spochybňujete to, co budeme dělat eh, v březnu, zda je to opravdu vhodné, ale z mé zkušenosti práce nejen s Koreou, ale i s jinými zeměmi, kritické body, na kterých je nutno pracovat, je, když eh, zjistíte, jak to vypadá v té zemi s vedením. A myslím si, že to je případ eh, prezidenta Moona. Vlastně po mnoha letech, kdy se v Koreji nevěnovali nevěnovali pozornost ani těm úmluvám eh, MOP, ani dalším eh, požadavkům vyplývajícím z naší dohody, tak prezident mu řekl, že chce ratifikaci prosadit. Takže vidíme, že je tam určitý posun, nicméně vnitřně čelí spoustu, spoustě problémů, ale mezi zúčastněnými stranami je tam část, která si uvědomuje, že ta ratifikace je vhodná a byla by přínosná. My samozřejmě nemůžeme tam fungovat jako policie, nemůžeme na ně dohlížet, aby to udělali. Bude to proces a určitě od prvního dne nebude dokonalý, ale musí to udělat sami. To jsou ty hlavní věci, které jsem chtěla říci. Já vám děkuji za vaše komentáře a Určitě vás budeme dále informovat. Následující měsíce budou velmi důležité. Děkuji, pan Scheinfeld. Děkuji. Ještě řeknu, že to byla velmi zajímavá diskuze a chtěl bych za ní všem účastníkům poděkovat. Přesto, že se tady objevily dvě velmi krajní stanoviska. A my bychom se měli opravdu situovat někde uprostřed. Těm, kteří jako hlavní cíl hospodářských dohod, obchodních, investičních dohod staví otázky práce, tak těm samozřejmě vzdávám čest, máte práci, ale musíte mít na paměti, že se nikde lidem nežije hůře Nikde lidé netrpí větší bídou než ve státech, které jsou uzavřené, které nejsou otevřené obchodu a spolupráci s jinými zeměmi. Nikde není menší úroveň dodržování zásad právních států. Není tam nižší úcta k občanům než v takových státech. My, Evropská unie, když provádíme individuální politiku pouze hospodářskou a obchodní politiku, která tedy není omezená pouze na hospodářské a obchodní věci, tak tím se snažíme občanům těchto zemí pomáhat. V souvislosti s tím tomto případě, protože do těchto zemí nepočítám Koreu, to je eh, skvělé, otevřené, demokratické společenství, kež by takových to bylo více, ale musíme mít vždy na paměti dvě strany mince, protože tato smlouva má dvě strany. Na jedné straně hospodářský úspěch, který vždycky přispívá k blahobytu občanů a na druhé straně, ta druhá strana mince, máme, řekněme, neúplně splněná očekávání naší strany. A to vyžaduje klidné a rozumné, uctivé rozmluvy a já doufám, že komise takovéto rozhovory povede. Děkuji. Děkuji. An- ano, jsem si jist, že se k tomuto tématu ještě vrátíme. Tím jsme uzavřeli bod 16 a teď tady máme bod 17 a pan Fisas tady zastupuje našeho zpravodaje, pana Salafranku. Jedná se o požadavky GATS, takže já mu rovnou dám slovo. Děkuji, pane předsedo, jak jste velmi dobře říkal. Budu hovořit jménem eh, Ignacia Salafranky, který je teď v Nikaraguji na pozorovatelské misi, která se zaměřuje na lidská práva v této zemi. A požádal mě, aby ho zde zastoupil. E, to je velmi technické téma na základě obecné dohody o obchodu a službách. Tam jsou pouze konkrétní specifické závazky těch členských států, které byly členem Evropské unie v roce 1994, jich 12. Takže individuální seznamy specifických členských států, těch 13 členských států, které vstoupily v roce 1995 a 2004, to bylo všechno přijato ještě před jejich vstupem a to by mohlo být komplikované z hlediska právní jistoty. Už v roce 2007 komise vypracovala návrh rozhodnutí, který předložila na radě. Vycházelo to z dohody dosažené s jinými stranami GATS aby bylo možno členské státy, které vstoupily do Evropské unie, které vstoupily tedy v roce 1995 a 2004, aby tedy do toho mohly být také zahrnuty. A my jsme podpořili jako Evropský parlament v roce 2007 tuto dohodu. Postupem konzultace Ovšem došlo k různým problémům, i formalitám, i s překlady byly problémy, takže tato dohoda byla po řadu let na radě zablokována. Konečně stanovisko Evropského soudního dvora z roku 2007 o Singapuru řekl, že takové věci, které se týkají služeb, jako například závazky Evropské unie, podle GACE spadají do výlučné kompetence Evropské unie. A proto komise předložila nový návrh, aby ty další strany požádaly parlament o souhlas. Tím pádem by měly být formálně uzavřeny kompenzační dohody mezi různými členy VTO a Evropskou unii a tyto strany tvrdí, že jsou eh, dotčeny tím, že došlo ke změnám ve složení Evropské unie a proto tedy by měl být vypracován konsolidovaný seznam závazku. A pan Salafranka doporučuje, abychom tento seznam co nejdříve ratifikovali, abychom zajistili právní jistotu členským státům, které vstoupily do Evropské unie v letech 95 a 2004. A já bych k tomu přidal, že tato ratifikace umožní komisi zahájit jednání, aby pokryla členské státy, které vstoupily do Evropské unie po roce 2004. Je to velmi technické téma, ale prosím vás, abyste hlasovali pro. Děkuji, nikdo se o slovo nehlásí, to znamená, že předám hned slovo komisi, pan Martin Prat. Prosím. Děkuji. Já budu velmi stručná. Pan Fisa, s jménem pana Salafranky vysvětlil naprosto jasně celé to pozadí této otázky, která v podstatě se táhne již od roku 2004. Ráda bych zdůraznila skutečnost, že situace, eh, této chvíli se neobejde bez dopadů. To v podstatě znamená, že členské státy, které vstoupily do EU eh, mezi lety 99 a 2004, zatím nejsou pokryty eh, v této dohodě. A to zároveň znamená, že eh, členové VTO nechtějí pokročit v další konsolidaci, než tedy toto vstoupí v platnost. To se jasně ukázalo, když Evropská unie eh, chtěla se snažit eh, o konsolidaci s ohledem na země, které vstoupily eh, do EU v roce 2007. Evropská unie tím tedy trpí v rámci VTO. My se tedy snažíme změnit ten interní postup, což je velmi složité, protože eh, jsou tu prostě postupy, které se v tuto chvíli týkají pouze 12 z 28 členských států. Jak bylo řečeno, nyní eh, v rámci Lisabonské smlouvy tedy toto spadá do výlučné kompetence EU a proto komise navrhla, aby se tedy uzavřela dohoda o vyrovnání. To máte v tuto chvíli před sebou a jednoznačně, jednomyslně to podpořila Rada chci říci naprosto jasně, že ty návrhy prakticky naprosto odpovídají těm, které jsme předložili v roce 2007 tyto návrhy v roce 2007 tedy byly podle tehdejších pravidel schváleny jak radou, tak parlamentem. E, podstatným rozdílem je e, tedy právní základ, který se změnil poté, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. My tedy žádáme tento výbor a parlament, aby jednali velmi rychle, aby udělali svůj souhlas e, tomuto návrhu. Eh, protože, jak už jsem řekla, nic nového to nepřináší, ale umožní nám to eh, zlepšit současnou situaci, pokud jde o GAS. A já vám v tuto chvíli děkuji za pozornost. Děkuji. Parlament je vždycky co možná nejrychlejší ve srovnání s radou ve srovnání s radou jsme skutečně pionýry vývoje. Pane Fisas, chcete k tomu něco dodat na závěr? Ne? Dobře, to znamená, že končím tuto diskuzi a lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů vyprší 25. ledna v poledne. Děkuji. A tím se dostáváme k bodu 18. Jde eh, o přistoupení Chorvatska Evropské unii a týká se to dohody s Mexikem zpravodajkou je Imakuláda Rodriguez Pinheiro, která, ta je ale bohužel nemocná. To znamená, že já přečtu její poznámky. Jde o závazky EU v rámci VTO po vstupu v plat, eh, eh Chorvatska do EU po vstupu Chorvatska na vnitřní trh. I tato zpráva je velmi technická a paní zpravodajka by ráda upozornila na následující body, které jsou pro parlament velmi důležité. Je potřeba posílit sdělení informací. Parlament by měl dostávat aktuální informace v průběhu celého životního cyklu těch mezinárodních dohod a to se týká ne pouze těch hlavních jednání ale také technických dohod, které musíme prověřovat, ale také všech rozhodnutích přijatých orgány, které jsou v rámci těch dohod eh, přijaty. Eh, týká se to například i dohod o banánech. Potřebujeme zkrátka eh, podrobné informace ve všech fázích. Tyto informace by neměly být poskytnuty pouze Evropskému parlamentu, ale také sociálním partnerům, organizacím občanské společnosti eh, a tak dále. Písemná schrnutí s věcnými údaji jsou tedy, mají být zpřístupněna veřejnosti a především by eh, paní zpravodajka ráda upozornila na rozhodnutí rady přijmout další kvóty na banány, které ne, není součástí protokolu a proto tedy není, nebylo předmětem schválení ze strany parlamentu. A na závěr by paní zpravodajka eh, se chtěla vyhnout tomu, že by provizorní nebo, nebo bych chtěla zařídit, aby tedy eh, provizorní aplikace byla podmíněna souhlasem Evropského parlamentu. Děkuji, tolik poznámky paní zpravodajky. Nikdo se o slovo nehlásí. Ne, pan Fizas, prosím, máte slovo. No, děkuji, pane předsedo. Chci jen eh, vyslovit podporu této zprávě paní Rodriguez Pinero. Myslíme si, že banány by měly být eh, ještě zvýšeny o 200 tun, 70 tun za eh, kilo. Není to příliš eh, vysoké číslo. Celkový, celková konzumace je přes 6 milionů tun v Evropské unii a my sami produkujeme 600 tisíc, takže souhlasíme s tímto návrhem. Okay, so there are no... Dobře, nikdo další se o slovo nehlásí. A to znamená, že tedy ohlásím hutu pro předkládání pozměňovacích návrhů. Je to opět 25. ledna, opět v poledne. A tím se tedy dostáváme k dalšímu bodu našeho dnešního programu. Je to bod číslo 19. Cesta delegace do Chile, která se konala 18. až 20. prosince loňského roku a musím říct si, že ta delegace byla skutečně na vysoké úrovni. Setkali jsme se s osmi ministry, celé, s celou řadou poslanců, byla to zjišťovací mise. Věnovali jsme se jednání o modernizace, modernizaci obchodní dohody s Chile a zaznamenali jsme tedy, že bylo dosaženo velkého pokroku. Obchodní jednání mezi EU a Chile byly tedy zablokovány na mezinárodní úrovni. Eh, eh, byly tam zavedeny určité nové prvky. Jsou to jednání, která jsou eh, nejtransparentnější v historii EU. Mandát byl zveřejněn okamžitě poté, co byl schválen. Vedli jsme také jednání o Eh, nové kapitole rovnosti pohlaví. Chile má dokonce vlastní ministerstvo pro rovnost pohlaví a my jsme také hovořili s příslušným ministrem. Jednání pokračují velmi rychle, nebo pokračovala velmi rychle až do posud. Bylo to dáno podobným chápáním EU a Chile. Obě strany sdílí stejné hodnoty, stejné zásady. To znamená, že eh, jsou zastánci multilaterálního přístupu a obě strany se také hlásí k udržitelnému rozvoji. V tuto chvíli se ta jednání trochu zadrhla a je potřeba, aby obě strany pokročily dál a aby se přiblížily úspěš, nebo aby navázali na úspěšná jednání v minulosti pokud jde o celosvětovou situaci, tak jsem pevně přesvědčen, že prohloubení našeho partnerství s, Chilem, s Chile je jasným signálem směrem k Latinské Americe, ale také v celosvětovém měřítku. Je to v našem zájmu máme tu zvláštní pravidla týkající se litia, které se v Chile produ- produkuje a je to tedy eh, důležitá otázka pro další hospodářský vývoj v Evropě. To byly tedy moje poznámky a také poznámky stále paní zpravodajky Kulády Rodriguez Piniero, která je bohužel nemocná. Nyní se ptám dalších členů delegace, jestli k tomu chtějí něco dodat. Pan Scheinfeld, prosím. Děkuji, paní Děkuji, pane předsedo. Na úvod bych velmi rád eh, srdečně poděkoval všem těm v čele s pracovníky sekretariátu našeho výboru, kteří organizovali tuto návštěvu, protože byla zorganizována opravdu na nejvyšší úrovni. Všechno bylo podle programu, podle plánu, to bylo velmi důležité. A teď eh, k meritu věci. Chtěl bych zdůraznit, eh, že Chile nejenom eh, z důvodu, které zde zmínil pan předseda, je pro nás velmi důležitým státem. Je to lídr nejen z hospodářského hlediska v Latinské Americe, ale také z hlediska dodržování hodnot, které jsou nám blízké, to znamená demokracie, právní stát. Je to stát, který v uplynulých letech eh, po světové krizi se velmi rychle rozvíjí na hranici 4 HDP a už to trvá více než 20 let. Více než 20 let eh, držel se tento rozvoj nebo růst eh, na 6 až 8 Teď je to tedy 4 S tím ruku v ruce šla nahoru životní úroveň v Chile. Je to hornická země, má zásoby velmi důležitých nerostů, které jsou pro nás zásadní. Ale abych se vrátil k té dohodě. Řeknu upřímně, že v rámci setkání na různé úrovni a také průřezově, protože tam byla setkání s představiteli vlády, se zástupci prezidenta, ale také eh, s představiteli občanské společnosti, odborů, lidmi, kteří zastupovali také původní obyvatelstvo. Vyplývá z toho, že je zde zájem o tuto dohodu, ale vycítil jsem určitý odstup k těm velkým očekáváním Evropské unie. To je jedna úvaha a Teď tedy nechci zacházet do detailů, protože tady máme už hosty, kteří se neúčastnili první části naší dnešní práce, tak si myslím, že tady ten kontext očekávání Evropské unie je velmi důležitý. Všechny strany velmi zdůrazňují, dobré výsledky této smlouvy, zrůst obchodní výměny mezi Chile a Evropskou unii nastal ve výši 100%, to jen musím zdůraznit. 8 to bylo původně, a teď je to 16 miliard eur. Takže se zdá, že pro druhou stranu ty hospodářské a ekonomické záležitosti jsou zásadní. Připomenu také, už jsem o tom mluvil dříve, že i ta země, i celá řada států Latinské Ameriky, ale nejen to, protože to vidíme také v Austrálii, na Novém Zélandu, radikálně zvětšuje své hospodářské vztahy s Čínou. A my, když budeme mít tedy nejen obchodní vztahy, ale budeme mít obchodní smlouvy, ať už v rámci modernizace, anebo s jinými zeměmi, když eh, tedy do toho chceme takto zasahovat, musíme vzít politické uspořádání světa, politické změny. Děkuji, už nikdo jiný nežádá o slovo. Tím jsme tedy uzavřeli bod 19 na pořadu jednání. Jistě budeme mít velmi brzy i písemnou zprávu a teď bod číslo 20, to je první bod elektronického hlasování. A než zahájíme hlasování, tak si to otestujeme. Zahajuji zkušební hlasování. And <laughs> the test vote is closed. Končím testovací hlasování a je to přijato, takže to vypadá, že všechno je v pořádku, máme dostatečný počet poslanců. Eh, nejprve tedy bod číslo 20. Máme tu tři identické pozměňovací návrhy 32, 33, 34. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis 1. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato.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 60 s ústním pozměňovacím návrhem, který máte ve svých složkách. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 62. Kdo je pro? Kdo je proti?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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 75. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 77. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto, 78 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 79 e, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 79, pardon, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 80 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 81 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis 7, pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis 8, pro, proti, zdrželi se, přijato, Devadesát čtyři pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 8a, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Nyní 100, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 101, ve dvou částech, takže dílčí hlasování, první část, kdo je pro, kdo je proti, e, přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 102, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis 9, pro, proti, zdrželi se, přijato. 103, 105, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 106 pro, proti, zdrželi se. Já si myslím, že je to přijato, ale raději to prověříme. Takže 106. Elektronické hlasování pro kontrolu. Hlasování končí a je to jasně přijato. 108, kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis 10, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 116, kdo je pro? Omlouvám se, vynechal jsem 109, takže Žan, Žanik 109. Kdo je pro? Kdo je proti? Je to zamítnuto, bohužel. Sto šestnáct. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis jedenáct. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Deset. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto.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 kontrolujeme to, takže hlasujeme o jedničce elektronicky, hlasování končí a je to přijato. Dvě pro, proti, zdrželi se. To raději prověříme. Prověříme dvojku, zahajuji hlasování. A hlasování končí. Je to zamítnuto. 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Jednička byla přijata. Tr- trojka ne. Takže hlasujeme o pětce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Šestka pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. A nyní tedy závěrečné hlasování, které proběhne elektronicky. Hlasování končí a je to přijato. Blahopřejeme panu zpravodaji a dostáváme se k dalšímu bodu. Je to bod číslo 21. Tady půjde o souhlas a nejprve tu máme trojku pro, proti, zdrželi se Zamítnuto jedna a dvě identické návrhy pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto a nyní tedy elektronické hlasování, eh, kteréž to tímto zahajuji. A hlasování končí a je to přijato. A tím postoupíme dál k druhé zprávě, která se týká Singapuru. Dohoda o ochraně investic, kompromis 1. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 2. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 35. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, 34.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 zdrželi se, zamítnuto 30, 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato, 48, první věta bude vynechána, ale druhá eh, pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 50 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 5 pro, proti, tak raději ještě jednou. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 51 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 55 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto kompromis 6, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato 64, kdo je pro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 proti, zdrželi se. Přijato, kompromis 10, pro, proti, zdrželi se. Přijato, 91, pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto, 92, 93, 94, identické návrhy, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto,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 A nyní závěrečné hlasování, kteréžto tímto zahajuji. Hlasování končí. A je to přijato. So now we switch to point 23. Please. Prosím. Chcete něco říci? Pouze chtěl, jsem chtěl říci, že při závěrečném hlasování eh, minulé smlouvy jsem se zmílil, tak eh, abyste to vzal na vědomí, neboť já nahrazuje někoho, kdo je pro tuto smlouvu. Já vím, že vy již nemůžete změnit výsledek hlasování, ale pouze chci, abyste to vzal takto na vědomí. Byste se měl dívat na hlasovací seznam a ne na jiné lidi. Jude. Sorry, I don't think that the, um... Já se omlouvám, já si myslím, že se tam neobjevila čísla v tom závěrečném hlasování. Objevila? Zase jsme mluvili o politice. So once again, it's 25 to 12. Takže je to 25 ku 12, nikdo se nezdržel s tou jednou změnou. Legislativní období se blíží ke konci, jsme unavení. Takže 23. Nejdříve máme tři identické pozměňovací návrhy 5, 6, 7, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. Potom máme tři další identické návrhy 2, 3, 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, kdo je proti. Ne, ten odpadá. Ano, odpadá. Takže potom tady máme elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. A končím hlasování a je to stejnou většinou přijato.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 Zahajuji hlasování. A končím hlasování. A je to přijato širokou většinou. Blahopřeji. A teď bod 25. Zřízení nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci. Prvním pozměňovacím návrhem je 14. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. Kompromis 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 35, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. 36, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. 37, kdo je pro? 37 pro? Nikdo? Proti? Zdrželi se? Já se chci zeptat. Mohli bychom hlasovat en bloc od 38 do 40, 45? Předložila to stejná kolegyně. Heidi, já jsem zoufalá, já souhlasím. Dobře, takže 37 až 45, všechno společně. Hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti,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 Končím hlasování a je to jasně přijato. Prosím, zvedejte paže. Kompromis jedna. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. A teď tady máme další jmenovité hlasování k pozměňovacímu návrhu 20. Zahajuji hlasování. And the vote <clears throat> is closed. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 23, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 24, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 25, kdo je pro, kdo je proti, ověříme. 25, zahajuji hlasování.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 Přijato 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 68. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Další jmenovité hlasování 71. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. A je to zamítnuto. A teď máme závěrečné hlasování o celé zprávě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato širokou většinou. Blahopřeji. A přecházíme k bodu 26, to je poslední dnešní hlasování, je to jen jedno, jediné hlasování k delegovanému aktu. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. A je to velikou většinou přijato. Děkuji. Takže pokud teď kdokoliv chce odejít z místnosti, tak prosím v tichosti. So, quiet, please, please, quiet. Prosím o klid. Dostáváme se k bodu číslo 27. Je to tedy činnost monitorovacích skupin. Jak víte, je to velmi důležitá věc. My jsme vytvořili monitoringové skupiny, monitorovací skupiny, abychom mohli vést poměrně hlubokou diskuzi o jednáních, do kterých jsme zapojeni. Já vás prosím, abyste jednání a rozhovory vedli venku, na chodbě. Takže 4. prosince byla monitorovací skupina o Chile a máme tu tedy zprávu delegace, není potřeba k tomu přijímat žádnou podrobnou zprávu. Potom eh, monitorovací skupina pro Tunisko, která se konala 8. ledna. Bohužel na, naše paní zpravodajka, paní Lalonde, tu není. Potom jsme měli monitorovací skupiny, skupinu pro uh, Austrálii. Sorin Moisa tu byl a kde pak je? Odešel. Měli jsme výměnu názoru s australským ministrem pro obchod. Konalo se to 22. ledna. A taktéž 22. ledna se konala monitorovací skupina pro obchodní vztahy mezi EU a USA a v podstatě e, jsme se věnovali stejným tématům e, jako včera s Jean-Lucem Dematí. Máte k tomu nějaké dotazy, poznámky? Vypadá to, že ne, to znamená, že přistupujeme k bodům 28-29. jmenování a výběr členů mezinárodních soudů pro investice v souvislosti s dohodami EU. A já v tuto chvíli teda předám slovo expertovi Komise na investice, velmi známému Colinu Brownovi. Prosím, máte slovo. Dobré dopoledne, vážení poslanci, pane předsedo. S vaším svolením já se budu věnovat oběma tématům, to znamená výběru a jmenování členů Mezinárodních soudů pro investice a e, potom e, UNCITRÁLu a mnohostranným jednáním o reformě ISDS. Nejprve tedy e, výběr a jmenování. Týká se to postupu, které využíváme, abychom tedy vybrali soudce pro všechny investiční dohody, jejichž je Evropská unie eh, členem CETA, až tedy CETA vstoupí v platnost dohoda se Singapurem po vašem hlasování před několika minutami a také se to týká všech dalších dohod. Zaslali jsme vašemu výboru dokumenty. Bylo to 3. prosince loňského roku a v nich je tedy popsán postup, který chceme dodržovat. Ten postup je předložen ke konzultaci parlamentu a členským státům. Vycházíme nebo navazujeme na proces, který jste navrhl vy, pane předsedo, eh, v dopise paní Malmströmové 14. prosince z roku 2016. Ta odpověděla v lednu roku 2017. Vy jste tedy jménem výboru požádal o roli pro parlamentu. Eh, ta role by měla být podobná, jako má parlament při výběru soudců do Evropského soudního dvora. Paní Malmstrovová vám to tedy slíbila ve svém dopise z 18. ledna roku 2017. Rád bych krátce připomněl tedy hlavní kroky tohoto postupu. Za prvé, kandidáti národnosti EU budou vybírány členskými státy a komisí, pravděpodobně státní příslušníci třetích zemí, eh, předsedové tribunálu budou Eh, tedy předkládáni k rozhodnutí přímo komisi. Všichni kandidáti, kteří tedy eh, v prvním kole splní základní požadavky budou prověřováni výběrovou komisí. Odpovídá to postupu při jmenování soudců eh, Evropského soudního dvora. Ten stálý, ta stálá výběrová komise bude složena z významných osobností, z bývalých soudců, z předsedů eh, soudního dvora, Eh, se soudců různých tribunálů a také z uznávaných zástupců akademické obce. Ten postup podle článku 255 pro výběr soudců Evropského soudního dvora. Počítá s tím, že Evropský parlament tedy bude nominovat jednu osobu ze čtyř v rámci, tohoto, v rámci té výběrové komise. Ten výběrový panel, výběrová komise potom bude prověřovat jednotlivé kandidáty a vytvoří půl eh, kandidátů, kteří tedy splní nutné požadavky a mohou se následně tedy stát nebo být jmenováni soudci u mezinárodních Eh, investorských soudců. Eh, pro každý soud tedy bude vybrán kandidát z tohoto seznamu, z tohoto půlu a nejprve tedy se na tom domluvíme s dotyčnou eh, třetí stranou a následně to schválí zvláštní výbor, který bude založen podle dohody. Vyžaduje to souhlas rady. Rada tedy musí o tom rozhodnout, tak aby tedy byla stanovena jasná pozice EU, pokud jde o ten e, společný výbor. Tolik ve vší stručnosti. Detaily najdete v tom dokumentu, který jsme vám zaslali. E, je to přesný postup, na jehož základě tedy budeme vybírat soudce pro tyto mezinárodní soudy pro investice. E, domníváme se, že díky tomuto postupu bude zaručena, že vybraná osoba bude nezávislá, nestraná a že bude také dostatečně kompetentní a taktéž se domníváme, že ten postup, eh, který v podstatě zrcadlí postup u Evropského soudního dvora a který také zrcadlí postup u mnoha jiných mezinárodních tribunálů, které vznikly v minulých 20 a 30 letech, že tak to zajistí, že ten proces bude nezávislý, transparentní a dostatečně stabilní. Jak už jsem řekl, eh, Evropský parlament tam má svoji roli, tak jak jste požadovali ve svém dopise eh, z konce roku 2016. Druhá věc. Druhé téma našeho dnešního programu, to jsou eh, poslední kroky v rámci UNCITRÁLu v souvislosti s mnohostrannými jednáními o reformě ISDS. Pracovní skupina se sešla po čtvrté. Je to pracovní skupina na téma reformy ISDS. Sešla se eh, koncem října loňského roku ve Vídni. Podílelo se na tom více než 90 zemí účastnilo se více než 400 delegátů. Já si myslím, že je velmi důležité zdůraznit, že to ukazuje tedy eh, velmi přesvědčivý vliv eh, této organizace, to, že je do toho zapojeno mnoho stran, že eh, tedy tato organizace má své místo v rámci OSN a kromě toho je to úspěch pro Evropskou unii, protože právě Evropská unie volala po této reformě a Evropská unie po diskuzích řekla, že by se tak mělo stát v rámci uncitrálu. A to všechno se tedy opírá usnesení parlamentu z roku 2015, ve kterém se volá po změně přístupu pro e, oblast řešení sporů mezi investory a státem. Na závěr toho setkání v říjnu Eh, někteří hovořili o naprosto zlomovém okamžiku v rámci reformy ISDS a příslušného režimu, protože poprvé vznikl multilaterální orgán. Jak už jsem řekl, podílelo se na něm více než 90 zemí a eh, snažili se o reformu režimu ISDS. V této souvislosti je potřeba Eh, zdůraznit tři aspekty. Za prvé předvídatelnost, konzistentnost, za druhé eh, rozhodující orgány, arbitroři a potom náklady a doba trvání eh, procesu v rámci ISDS. My se tady můžeme pobavit o tom, jak důležitý tento moment byl z hlediska reformy ISDS. V týdnu od 1. dubna se bude konat další zasedání tohoto výboru a my se domníváme, že během tohoto týdne už budeme diskutovat o reformách, to znamená, které konkrétní možnosti ta pracovní skupina má, čemu se konkrétně chceme věnovat, tak abychom byli schopni ty reformy dokončit, provést. Minulý týden Minulý pátek 19. ledna Evropská unie a její členské státy předložily dva dokumenty eh, k procesu UNCITRAL. My jsme je také zveřejnili na své webové stránce a zaslali jsme je jak výboru eh, INTA, eh, tak také další, dalšímu výboru. A tady je tedy stanoven proces, kterého bychom se měli držet během nadcházejících kroků v rámci pracovní skupiny pro UNCITRAL a je to velmi důležité. My jsme tady vytvořili vlastně ten koncepční základ pro eh, multilaterální soudy. Tento dokument tedy vysvětluje eh, ty zásady, které Rada přijala, jak tedy ten multilaterální soud bude fungovat. Já doufám, že tedy multilaterální soud eh, do, dostojí těm obavám nebo rozptýlí ty obavy, které tady byly eh, formulovány. Je nám jasné, že je to jediný návrh, který máme v tuto chvíli na stole, který je schopen eh, pokrýt stávajících tři tisíce smluv. Rád bych zdůraznil, že z našeho pohledu je naprosto jasné, že těch tři tisíce smluv zůstane v platnosti a musíme se zabývat otázkou, jakým způsobem je musíme reformovat. Pokud se rozhlédneme kolem sebe, tak zjistíme, že většina států buď zachovala bilaterální investiční dohody, anebo vyjednává o nových investičních dohodách. CPTPT má například ustanovení týkající se ISDS, ke kterým se tedy celá řada azijských států eh, hlásí, anebo eh, to má i dohoda, která pokrývá Asii, Austrálii a Indo, Indický oceán. Já se domnívám, že pokud tedy budeme vycházet z toho, o co nás parlament požádal v roce 2015, tak je velmi důležité, aby ty reformy pokročily vpřed, protože musíme pracovat na základě těch stávajících smluv. Musíme z nich vycházet. Vítáme hlasování, které právě proběhlo a které se týkalo Eh, dohody o ochraně investice Singapurem, protože to je velmi důležitý krok, velmi důležitý milník na této reformní cestě. Eh, umožňuje to vytvoření stálého mechanismu pro ISDS a zároveň eh, tedy je, to, je to právní závazek pro Singapur v tom smyslu, že tedy společně s námi musí vytvořit stálý výbor pro ISDS, což je tedy velmi důležitá věc v tomto kontextu. My jsme samozřejmě také zintenzivnili naši snahu a i v nadcházejících měsících budeme intenzivně pracovat na tom, abychom získali podporu pro ty návrhy, které jsme v, minulý týdne, v minulých měsících vypracovali a předložili. Eh, počítáme s tím, že tedy budeme mít schůzku s Dominikánskou republikou a také s dalšími zeměmi středo, Střední Ameriky. Budeme se snažit oslovit také azijské, africké země spolupracujeme s takovými partnery, jako je Singapur, Kanada, tak abychom získali jejich podporu pro tuto záležitost a samozřejmě, že budeme s velkou radostí informovat váš výbor po eh, dubnové schůzce pracovní skupiny. Budeme vás tedy informovat o pokroku, kterého, jak doufám, na této eh, pracovní skupině dosáhneme. Děkuji. Děkuji. Děkujeme vám za eh, tuto informaci a slovo má Maria Arena. Euh, Děkuji mnohokrát za informace o ICS a také o tom multilaterálním mezinárodním soudu. Mám takovou malou otázku, která se týká skutečnosti, že tady byla otázka, která byla položena Evropskému soudního dvoru a týkalo se toho mechanismu ICS v rámci CETY. Tato otázka byla položena Belgickým královstvím. Běžně by tady Evropský soudní dvůr měl odpovědět letos podle běžného postupu. Já se ptám, jakým způsobem zaintegrujete odpovědi ESD do dohod, například do dohod, kterou jsme, které jsme dnes ohlasovali, jaké například dohoda se Singapurem, s mechanismem, který by možná mohl být již opraven s ohledem na to, jak se vysloví soudní dvůr. Z tohoto důvodu já jsem nepodpořila tuto dohodu dnes, neboť si domnívám, že abychom měli mechanismus či nástroj, který nyní již jaksi předem nastavuje něco, kde bychom nejdříve měli vyčkat na zázor soudu, to povede k potížím. A já teda eh, bych ráda věděla, jak komise hodlá pak zapracovat takovéto možné modifikace po té, co obdrží eh, odpověď ESD na otázku, která se týkala ICS. Děkuji, paní Hautala. Děkuji. Děkuji za tuto zprávu komise. Já chápu, že některé země věnovaly velkou pozornost, třeba Jižní Afrika, Austrálie a tak dále. Takže by mě velmi zajímalo, jak tyto země přispějí k tomuto procesu, protože to bude mít možná dopad na výsledek. Očekáváte například, že Jižní Afrika předloží svůj model, jen připomínám, že právě tato země byla jedním z iniciátorů té takzvané závazné smlouvě o obchodu a lidských právech v Ženevě. Takže tak nějak předpokládám, že tato země by mohla mít trošičku obavy, že investoři budou mít převahu nad občany a zeměmi. A druhá věc jaký práh stanovíte, pokud jde o účast členů UNCITRAL, aby bylo možno uzavřít eh, opravdu smlouvu, důležitou smlouvu. Anne-Marie Miner? Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já osobně jsem velmi potěšena skutečností, že komise si dnes vyhradila čas na to, aby přišla mezi nás a hovořila s námi o možném vývoji multilaterálních investičních soudů, o pozitivech a negativech a že bylo možné to dnes zařadit na pořad jednání. To velice aktuální téma. Minulý týden přišla komise se návrhem, který se týká UNCITRALu. A to je přesně téma, které momentálně velice pozorně sledují i občané, e, ty, veškeré ty spory mezi investory a státem. Asi 89 tisíc občanů podpořilo petici, která požadovala zastavení SDS. A skutečně obyvatelé toto velice, velice vnímají, zejména i s ohledem na budoucí volby. Poslední vyjednávání. Tam šlo zejména o to, aby bylo jasně prokazatelné, jaké náklady to se nese a jakým způsobem se budou vybírat soudci. Tady panuje strach například z takzvaného regulatory chill, a dalších věcí, že to bude podkopávat například ten národní právo, takže ty strachy panují a já se ptám, jak chce komise změnit pořad jednání svůj tak, aby se věnovali tématům, které jsou pro nás a pro občany důležité. Eh, práva pracujících, eh, těmi se zabývá i akademické fórum. Některé věci, které tam jsou, jsou skutečně nežádoucí a proto se domnívám, že bychom měli zpřísnit pravidla. A ještě jedna záležitost, obracím se na komisi. Co chcete nadále udělat pod vodem různé? Není vůbec žádná možnost v rámci tohoto návrhu eh, použít národní právní prostředky vyčerpávajícím způsobem? Čekáme tedy momentálně na rozsudek Evropského soudního dvora, zda ISDS je vůbec v souladu s evropským právem. A není možné, aby to negovalo národní právo, to je nepřijatelné. A co se stane, když bude ISDS, které bude v rozporu s evropským právem? Tedy musíme nejdříve vyčkat na rozsudek Evropského soudního dvora. A poslední věc, povinnosti investorů této souvislosti. Jakým způsobem se k tomu chcete postavit? Děkuji, Paul Rübich. Děkuji mnohokrát. Mne by zajímalo, jak vidíte rozdíly mezi pravidly VTO, kde se říká ano, arbitráž na úrovni VTO je momentálně velice ohrožena, neboť nedochází k dodatečnému jmenování soudců, noví soudci nejsou jmenováni a tím již není možné řešit spory prostřednictvím specializovaného grémia. To celé se eh, najednou přesouvá na vojenskou úroveň a to tež platí i pro bilaterální obchodní dohody. Pokud nikoho nemáme, nemáme nějakou soud, eh, který se snaží vytvořit kompromis nebo alespoň přijmout rozhodnutí, no tak pak se to opět eh, směřuje směrem použití násilí. A myslím si, že v demokracii použití násilí musíme odmítnout. Potřebujeme mechanismy pro řešení sporů. A proto výslovně podporuji komisi v tom smyslu, že takovéto nástroje nutně potřebujeme. Neboť v obchodní válce, a to jsme již všichni zažili s Amerikou, kdy pak eh, evropské motory, na ně byla uvalena velká cla. Extrémně tím trpěli právě pracující zaměstnanci a bylo velice špatné, že jsme neměli odpovídající rozhodovací grémia. Je tedy důležité, abychom v této oblasti také akceptovali dělení moci, právní stát, abychom zajistili, že budeme mít vhodné instituce, které v případě sporu vždy budou dokázat eh, sjednat, vždy dokážou sjednat eh, smírné řešení. Předseda, děkuji. Jako člověk ze severu Německa jsem samozřejmě velmi trpělivý, ale když se dívám na ten eh, reformní proces eh, Uncitralu, tak jsem tu trpělivost už ztratil. Dlouze jsem eh, o tom diskutoval, dlouze jsem diskutoval o těch obavách a myslím, že ty už jsou velmi dlouho k dispozici, že se o nich ví, takže pro mě není pochopitelné, proč to trvalo tak dlouho. Vedli jsme tuto diskuzi v jednání nebo v rámci jednání o TTIP a bylo to úplně jasné. A proto ta otázka je, jak tento proces vypadá časově, jak vypadá ten harmonogram. Je skutečně přijatelné mít proces, kdy tři roky trvalo pouze zreformovat nějaké jednoduché, drobné věci související s tímto procesem. A kdo byl za to zodpovědný? Jsou zde opravdu síly, členské státy, které se snaží podkopat tento potřebný proces. A v důsledku toho je skutečně nutné do tohoto procesu vstoupit, když zde není žádný výsledek, když zde nebude žádný výsledek v příští budoucnosti, nebylo by lepší zaměřit se pouze na náš evropský přístup, pane Braune? Thank, you very much. Děkuji za tyto otázky a komentáře. Pokud dovolíte, tak já je projdu po pořadě. Ano. Probíhá řízení před Evropským soudním dvorem ohledně kompatibility investičního systému soudu pro investice s evropským právem. Očekáváme výsledek eh, ke konci ledna a za pár měsíců budeme mít názor soudu. Zatím ještě přesné datum známo není. Komise velmi dobře načrtla systém soudu pro investice a jeho slučitelnost s evropským právem. Právní služba také dospěla k závěru, že ten systém načrtnutý ve smlouvě CETA je v souladu s evropským právem. Takže ještě musíme počkat, co řekne Evropský soudní dvůr. I přesto úsilí pokud Evropský soud usoudí, že je zde neslučitelnost, tak Singapurská dohoda a CETA nebudou moci vstoupit v platnost, dokud tato otázka nebude napravena. Jak víte, CETA prochází ratifikací v parlamentech členských států a Singapurská dohoda o ochraně investic, jakmile ji plenární zasedání schválí, tak také bude procházet procesem ratifikace v parlamentech členských států, takže bude trvat ještě určitou dobu, než tyto dohody vstoupí v platnost. Pokud eh, bude mít eh, soud pocit, že je zde nějaký problém, tak budeme muset eh, tuto věc napravit, než tyto dohody definitivně vstoupí v platnost. Já nemůžu nemůžu spekulovat, co soud řekne. A pokud řekne, že ne, že je zde problém, tak nevím, jak se to bude měnit. K otázkám paní Hautala. Ta důležitá věc, kterou jsem zdůrazňoval ohledně procesu Uncitral, je, že je velmi inkluzivní, je do toho zapojeno 90 zemí, včetně tedy Jižní Afriky. My velmi často hovoříme s jeho africkými kolegy a oni projevili zájem o reformu obecně i o myšlenky, které předkládáme my. A určitě i oni teď budou moci předložit nějaké myšlenky, pokud chtějí, aby se o nich diskutovalo. Já zatím nemám eh, žádné zprávy o tom, že by hodlali toto udělat, ale pokud ano, tak to určitě bude považováno za součást eh, diskuzí o Uncitral. A pokud jde o Prahy a čísla, proces Uncitral povede k hlasování na půdě valného schromáždění OSN. Takže výsledek práce UNCITRAL bude muset být schválen valným schromážděním a jakmile bude schválen, tak eh, pak bude tedy ten proces vytváření vícestraného investičního soudu a uvidíme, kolik zemí bude moci nebo bude muset eh, být součástí aby to bylo efektivní z hlediska zaměstnání soudců a z hlediska toho, aby ten soud byl schopen fungovat. Nevím, jaký počet to přesně je, bude to, myslím, 40 až 50 členů pravděpodobně. K otázce paní Miner. Proces UNCITRAL a Evropská unie na tom také trvala, je otevřen všem komentářům, které se objevují a zaměřuje se na procedurální připomínky, ale je zde také příležitost podívat se na potenciální jiné otázky a rozhodnout, jak by bylo možno to spravovat. Vy jste se zmínila o tom takzvaném regulatory chill a to si myslím, že je skutečně v jádru našich obav. Ale s veškerou úctou myslíme si, že když vytvoříme stálý orgán, protože ty normy, ty zákony, o kterých hovoříme, ty najdeme také v našich eh, vnitřních systémech a v Evropské úmluvě o lidských právech. Eh, takže ten, eh, ta investice to není problém sám o sobě. Problém je řešení sporu mezi investorem a státem a musíme na to najít systém. Pokud jde o akademiky, tak eh, musí být jasná věc a je to také v mandátu skupiny UNCITRAL, že je to proces vedený vládami. Eh, v odstavci 10 evropského dokumentu o tomto procesu tuto informaci najdete a jasně říkáme, stoprocentně říkáme, že politická rozhodnutí o Uncitralu musí být přijímána vládními úředníky, kteří mají pověření eh, svých eh, šéfů, v tomto případě tedy by to byla Rada Evropský parlament. Takže velmi jasné politická rozhodnutí budou přijímána vládními úředníky, kteří se zodpovídají parlamentům, nebo v tomto případě u nás parlamentu a radě. Přítomnost arbitru z našeho pohledu je věc, která by byla užitečná ve chvíli, kdy se dostaneme k velmi technickým otázkám, ale politická rozhodnutí budou přijímat vládní úředníci. A vaše otázka, proč domácí zákon nestačí, já myslím, že to navazuje na to, co říkal pan Rybik. Evropští investoři investují v Číně. Dívali jsme se například na evropsko-čínskou investiční dohodu. My nemůžeme spolehnout na čínské soudy a na čínský systém, že bude dodržovat mezinárodní normy zahrnuté v našich smlouvách. A stejně tak se nemůžeme spolehnout na americké či kanadské soudy. A proto vnitrostátní legislativu nezahrnujeme, protože hovoříme o mezinárodně vymahatelných závazcích. A pokud a povinnosti investorů, myslím si, že je důležité poukázat na to, že mechanismus, který jsme vytvořili, který navrhujeme, má otevřenou jurisdikční doložku. Co to znamená? Znamená to technicky, že jak se budou tyto smlouvy v čase vyvíjet, pokud budou přijata rozhodnutí. A to už je případ některých smluv, pokud budou přijata rozhodnutí, že se přidají povinnosti investorů, tak zde bude otevřená cesta, aby se to řešilo na poli těchto soudů. A k otázce pana Rybiga. My jsme si pochopitelně vědomi toho, že musíme spolupracovat i na poli VTO. My se tam snažíme vyřešit tu krizi, která tam nastala. Eh, z nějakých poučení se inspirujeme také v tom dokumentu, který jsem zmínil. To znamená, že třeba budeme počítat s tím, že žádný jeden stát nemůže zablokovat jmenování soudců. Počítáme s tím, že budeme mít neobnovitelné mandáty, takže nebudeme mít otázku té obnovy eh, soudců, jak k tomu došlo v odvolacím orgánu VTO. A potom eh, máme ten systém řešení sporů, investičních sporů v našich bilaterálních smlouvách. To je, jak jsme hovořili třeba o té smlouvě s Koreou anebo Ukrajina, tam zase máme omezení na dovoz dřeva a tak dále. A Pane předsedo, k té vaší otázce, trvá to určitou dobu, v tom eh, smyslu s vámi souhlasím. Na druhé straně, jak už jsem říkal dříve, toto je první hluboká diskuze na vícestranné úrovni, na úrovni OSN o všech těchto otázkách. A zjistili jsme, že zatímco ty věci, o kterých my hovoříme, ty naše obavy, jsou pro nás zjevné, a my už jsme začali vlastně o tom mluvit eh, v současnosti, nebo tedy v souvislosti s dohodou TTIP v letech 2014-15, tak mnohé země nejsou tak pokročilé jako my ve svém smýšlení. Nevědí, jak by ta jejich reforma měla probíhat. Nejsou tak pokročilí jako my a ten proces uncitrál je velmi důležitý v tom, aby se tyto země přivykly myšlence, že je potřeba provést zásadní reformu. A dosáhli jsme toho, že tam máme 90 zemí, 400 delegátů. To je podle mě pozoruhodné. Kdybyste se nás zeptali stejnou otázku v letech 2014-2015, tak tam bychom prakticky neměli nikoho, kdo by s námi chtěl diskutovat. Takže se to postupně buduje. Máme příležitost potenciálně reformovat eh, v rámci tří tisíc existujících smluv. A to bych skutečně zdůraznil. Jak dlouho to bude trvat? Příští měsíce rozhodnou, jak do toho budou začleněny i jiné možnosti, které jsou předloženy, pak se bude mezi těmito různými alternativami rozhodovat a musíme rozhodnout, na čem budeme tedy pracovat. Zda jedinou možností bude ten vícestranný investiční soud. Pokud ano, tak budeme postupovat poměrně rychle. Diskutujeme s partnery, diskutujeme se sekretariátem UNCITRALu, mechanismy o tom, jak práci urychlit, abychom měli mezisekční zasedání a další přídavná jednání. Takže to je věc, kterou také bereme v úvahu. Doufám, že jsem zodpověděl všechny dotazy a jsme vždy připraveni reagovat i bilaterálně na vaše otázky. Děkuji. Colin, to be open and... Děkuji. Abych byl upřímný, ne všichni partneři v OSN po takovém nástroji volají. Pokud se podíváme na historii ISDS, tak to byly především země EU a Spojené státy, kdo volal po takovém nástroji. A pokud v rámci EU je jasné hledisko na eh, to téma, nebo jasný pohled na ten problém, tedy v tom smyslu, že chceme ten nástroj vytvořit, tak eh, by potom země, které po něm volali, měly být v první linii. A neměli eh, bychom se tedy zaleknout toho, že 100 eh, zúčastněných stran u stolu na to nemá stejný nástroj. Pojďme se podívat na dohodu se Singapurem. Právě eh, Evropská unie žádala o ty eh, kapitoly a podařilo se nám přesvědčit komisi, nám jako Evropskému parlamentu se tedy podařilo přesvědčit komise, komisi pro tento nezávislý soudní orgán, ale původně komise žádala Singapur, Eh, aby tam tedy byl eh, soudní systém ISDS. My se tedy musíme zaměřit na země, které na to mají zájem a požádali o takový nástroj. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Mám také ještě několik otázek a poznámek po té, co zde bylo řečeno co bylo řečeno. Velice se divím, pokud chceme nějaká regulatorní omezení, tak je třeba zajistit, aby zahraniční investoři neměli příliš velký přístup, který nějaká možnost mít musí. A to je také základ ISDS, ovšem tak to nemůže fungovat. Pak se tady vylučuje možný zásah národních právních systémů. Tedy nejedná se to pouze o zahraniční právní systém, ale také vlastně evropský právní systém, národní, regionální, komunální právní uspořádání. Toto vše pak bude zranitelné, bude možné na ně zautočit. A pokud jste toho názoru, že tato jednání jsou v záležitostí států, tak je třeba eh, tedy se bránit čem ostatním, tak toto myslíme. Děkuji. Já bych chtěla ještě jednou poděkovat komisi. Pokud tady hovoříme o investičních soudech a říkáme, že to je zásadní báze pro přímé zahraniční investice a tím i pro pracovní místa, odpovědající platy, které pak pracovníci dostaní, tak je to nástroj, který podporuje blahobyt a zajišťuje rovné postavení zahraničních a našich pracovníků. Není možné, aby naši pracovníci měli lepší zacházení, nebo naši investoři měli lepší zacházení než zahraniční investoři. A proto je vhodné, že komise se nad tím zamýšlí. Jsem tomu rád, že se snaží implementovat mechanismy eh, řízení či řešení sporů. Děkuji vám, Colin. Um, th- thank you very much. Děkuji. Děkuji vám za ty dodatečné komentáře. Nyní k tomu, co řekla paní Miner. Pokud jde o ten proces, tak ten proces je velmi otevřený. Máme tam mnoho pozorovatelů, nevládní organizace, odbory, občanské skupiny. Všechny tyto subjekty mohou naslouchat diskuzí, mohou se jich účastnit. Máme také audiozáznamy těch jednání. Eh, vždycky týden po eh, té schůzi je k dispozici úplný zápis té schůze. Já si nemyslím, že by bylo mnoho mezinárodních jednání, která jsou takto transparentní a to jasně odpovídá evropským hodnotám, které se snažíme prosazovat. Pokud jde o to, na co se ptala paní Lange, ano, máte pravdu. Evropská unie má zodpovědnost to posunout vpřed, ale musíme si uvědomit, že členské státy mají se třetími zeměmi 14 různých bilaterálních dohod, které prošly v minulých 30 nebo 40 lety letech eh, vnitrostátními parlamenty. Často jsou to smlouvy staré, které chceme reformovat, nebo členské státy je chtějí reformovat, parlament je chce, chce reformovat, tak aby odpovídali současným standardům, které tedy parlament přijal ve svém usnesení v roce 2015. A pokud to chceme udělat, eh, tak vzhledem k tomu obrovskému množství eh, dohod potřebujeme proces, který je co možná nejotevřenější abychom tam mohli zahrnout co možná nejvíce zemí. A já s vámi sdílím vaši frustraci, že to nepostupuje vpřed příliš rychle, ale pokud chceme dosáhnout výsledku, tak je to jediná cesta. Evropská unie na to velmi tlačí, velmi to prosazuje eh, ve vztahu k se Singapurem, s Kanadou. Eh, snažili jsme se to tedy posunout dopředu, na těch diskuzích je zajímavá jedna věc, a sice e, země, se kterými nemáme přímé vztahy ve formě dohody o ochraně investic nebo o volném obchodu, nás oslovují a snaží se o podobné reformy. Dovolte mi, abych se vrátil k tomu, co říkala paní Miner. A sice k tomu samotnému obsahu. Ono je to zkrátka tak, že máme tři tisíce dohod a neustále o nich vyjednáváme. Právě jsme hovořili, nebo právě jsme byli v Koreji, tady se také vyjednává o SDS s Čínou. Korea přemýšlí o tom, že vstoupí do CPTT, kde je také SDS, i azijské země tedy mají SDS v rámci příslušné dohody. To znamená, že tím se dostávám k tomu, co říkal pan Rybik. My se musíme zamyslet nad tím, jakou pozici k tomu chceme jako EU přijmout. Chceme, aby naši Eh, investoři neměli žádnou ochranu, zatímco eh, američtí, japonští a další investoři ochranu mají, anebo jim chceme dát ochranu a zároveň zajistit, že tam tedy nebude ten regulatory chill. Já si myslím, že náš systém tedy umožňuje stabilitu, předvídatelnost, eh, kterou máme v našem domácím systému. My se ji snažíme přenést do mezinárodní celého kontextu a to je v podstatě hlavní cíl této reformy. Děkuji. Takže já mám pocit, eh, že je to dlouhý příběh a není možné ho příliš zkrátit, takže se k tomu ještě vrátíme. Děkuji kolego Browne. a teď zde máme následující bod, to je bod 30, jednání o dohodě o volném obchodu s Indonésií. Tato jednání byla zahájena v červenci 2016, takže taky to nebylo včera. S námi je zástupkyně generálního ředitele paní Helena König. Já ji tímto vítám. Je vedoucí vyjednavačkou za Evropskou unii těchto jednání. Takže já ji teď dám na pět minut slovo aby nás informovala o tom, jak se věci mají. Děkuji. Děkuji za to, že mám příležitost vyměnit si s vámi názory na jednání s Indonésií. Teď chci věci trošičku zasadit do perspektivy, pokud jde o náš vztah s Indonésií. Jistě si vzpomínáte, že Indonésie je největší azijskou zemí už tedy 36 HDP ASEANu představuje. Má více než 250 milionů lidí a také mají obrovský růst v posledních letech. A to vede k tomu, že Světová banka předpověděla, že Indonésie by se mohla stát do roku 2030 sedmou největší ekonomikou na světě. Očekáváme další růst v Indonésii, ale je zde i spousta obrovských výzev, aby se tato země vymanila z chudoby, protože tou je postižena spousta obyvatel, aby se rozšířila střední třída, aby se zvýšila urbanizace, což vyvolává tlak jako takový. A tím pádem je nutno hodně investovat do zelených technologií, nových technologií. My se také díváme na velké příležitosti pro evropské firmy, které jsou aktivní v celé řadě oblastí. Poslední bod je ten, že naše ekonomiky se navzájem doplňují, ale přesto je zde spousta nevyužitého potenciálu v celé řadě oblastí. Indonésie je naším pátým partnerem, až pátým partnerem v rámci ASEANu. A to svědčí o tom, jak je ten potenciál nevyužitý. Máme také méně citlivé oblasti v našem jednání, než třeba v Mercosuru nebo Austrálii. Tam máme to hovězí maso a celá řada potravinářských zemědělských produktů. Ale jistě jsou zde určité věci, ale k tomu se ještě vrátím. Je to také velmi důležitý krok pro nás, abychom se prosadili v ASEANu, protože je to stavební kámen k dohodě s ASEANem z dlouhodobého hlediska. také je to velmi důležitý krok, jak posílit eh, pořádek ve světě, což je teď ještě důležitější než v minulosti. Pokud je o jednání jako taková, tak eh, ta postupují, i když eh, poměrně pomalu, z celé řady důvodů. Na úvod eh, musíme říci, že v indonéské ekonomice je spousta restrikcí, vycházejí historicky z velmi protekcionistického systému a my chceme dosáhnout eh, něčeho, na čem jsme se také dohodli, když jsme si stanovovali působnost. Chceme, aby to byla co nejkomplexnější dohoda, kterou by si Indonésie vyjednala. V legislativě také dochází k celé řadě změn a další změny musí být provedeny, abychom mohli jít touto cestou. A to také způsobuje další komplikace. Další komplikací je, že letos v Dubnu budou prezidentské volby a vzhledem k tomu, že je to země jako Indonésie, tak si můžete představit, že v souvislosti s tím je spojena celá řada komplikací. Nicméně jednání poslední dobou dost postoupila. Indonezané podepsali dohodu s EFTA nedávno a z Austrálie uzavřeli, ale ještě nepodepsali kvůli nějakým politickým záležitostem, které se objevily v okamžiku podpisu, tak to je také podle nás pozitivní, pozitivní krok, i když to nezachází tak daleko, jak bychom si představovali. Další téma. Myslíme si, že budeme mít jednodušší situaci, pokud je o zemědělské produkty, většinu a z těchto zemědělských produktů ovšem jedno citlivé téma zde bude a to je palmový olej. Oni by samozřejmě chtěli, aby jejich vývoz do Evropské unie byl zachován. My jsme velmi jasně řekli, že probíhá spousta procesů, když se díváme na udržitelnost palmového oleje, nejen tedy palmového oleje, ale on je jednou z těch součástí diskuzí o udržitelnosti a my také máme právo na regulaci a Toto musí jít ruku v ruce s iniciativami, které probíhají na trhu Evropské unie. Jednou ze složitých věcí ohledně palmového oleje, a myslím si, že je důležité, že Indonézané souhlasí s tím, aby měli udržitelný palmový olej, ovšem problém je, jaká jsou jejich kritéria, na jejich základě rozhodnou, že je to udržitelné. Pokud nebudeme mít nějakou mezinárodní dohodu o tom, jaká jsou ta kritéria, nebo třeba budeme mít eh, nějakou regulaci na úrovni EU, jako to máme u dřeva. To znamená, že budou dále ještě probíhat tyto diskuze, bude se to kolem toho točit, ale je jasné, že než bude uzavřena jakákoliv dohoda, tak se budeme muset dostat k nějakému řešení, abychom eh, se rozhodli, zda je to skutečně udržitelné. A je to také v zájmu Indonésie. Jen prostě musíme počkat, jak se to vyřeší, až se k tomuto bodu dostaneme. To neznamená, že bychom o těch věcech nediskutovali, ale je to zatím ještě předmětem diskuzí na jednotlivých stranách. Příští kolo proběhne tady v Bruselu. Máme tam diskuzi o všech různých kapitolách dohody. Prohloubíme diskuzi o nabídce služeb a investic. To jsme si vyměnili na šestém kole a doufáme, že trošičku více postoupíme u vládních zakázek, což je jedna z oblastí, kde Indonésie zatím nepřijala žádné závazky. Je zde dohoda, že bychom se posunuli vpřed, ale zatím ještě pořád nevíme detaily, kdy si vyměníme nabídky nebo jaký procesy zvolíme abychom zajistili, že to také bude součástí jednání. Takže abych to jenom schrnula. Všechny důvody, proč byla tato jednání zahájena v roce 2016, stále platí. Je to velmi složité jednání, nepostupuje rychle, ale dosahujeme neustálého pokroku u všech kapitol dohody o volném obchodu a vidíme zde také odhodlání ze strany Indonésie nicméně pracují interně ve velmi složitém kontextu kvůli svému systému a také kvůli blížícím se volbám. A pokud se nám to podaří uzavřít, tak je jasné, že to bude potenciálně velmi dobrá věc, nejen pokud jde o přístup na trh, ale že se tím také posílí naše pozice v jedné z nejdůležitějších zemí Asie. Děkuji, paní Kének, a teď dám slovo Davidu Martinovi, našemu zpravodaji. Um. Děkuji. Po Singapuru a jak, doufejme, jak doufáme Větnamu, bude Indonésie dalším dílkem naší mozaiky uh, v Ázii ta jednání jsou poměrně pomalá, musíme řešit celou řadu citlivých otázek. Dovolte mi, abych začal tou významnou, to je palmový olej. Celá řada nevládních organizací a dalších subjektů se obává, že ta jednání s Indonésií by se mohla oslabit, že tedy se nám nepodaří eh, zle, eh, změnit legislativu a eh, já bych chtěl slyšet vaše ujištění, že se tak nestane. Z hlediska našeho výboru máme velkou obavu a sice, aby to bylo v souladu s legislativou VTO. Já nevím, jestli na to má komise nějaký názor, jestli tedy eh, Indonésie předloží eh, tuto záležitost k VTO. Eh, pokud jde o Eh, DS, tak je velmi dobré, že eh, tedy Indonésie eh, ratifikovala všechny úmluvy MOP. Co nás ale znepokojuje, je to, jak to vypadá s jejich prováděním. Komise zná názor parlamentu, který se týká Japonska a Singapuru. Domníváme se, že pro tu pro případ poslední instance bychom měli mít nějaký mechanismus sankcí a proto bych se rád zeptal, jestli tedy pokud do Indonésie Indonésii, jsme otevření tomu, že by tady byla kapitola, která by obsahovala mechanismus eh, sankcí. Pokud jde o ochranu investic, tak naše eh, požadavky tedy obsahují ICS. Eh, chceme tedy do toho zahrnout i všechny stávající bilaterální obchodní dohody. A Další, taktéž velmi důležitá věc, Indonésie je jednou z nejbohatších zemí, pokud je o biologickou rozmanitost. Nicméně eh, průmyslová výroba eh, deforestace, odlesňování, produkce palmového oleje, to všechno tedy vede eh, k ničení habitátů a druhů, vymírání druhů, které, které tedy žijí v Indonésii. Celá řada z nich je ohrožena. Týká se to především eh, plazů. Eh, eh, Indonésie vyváží žabí stehínka, mm. a to především do Francie. A proto mi návrh EU připadá být z, hlediska slab, z tohoto hlediska slabý. Vzhledem k citlivosti tohoto tématu v Indonésii eh, ne, navrhujeme něco tak pokrokového, jako jsme navrhli Mexiku a Větnamu a proto si myslím, že bychom to měli změnit, abychom se tedy věnovali eh, těmto tématům víc eh, ochraně životního prostředí a dobré pohodě zvířat. Děkuji. Děkuji a nyní tedy dostanou slovo naši stínoví zpravodajové a prvním je tedy expert na žabí stehínka, ctěný kolega Žadu. Merci, euh, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Jednoho dne budeme mít rozpravu o gastronomii. Uh... A je tady velké riziko, že poteše krev. Co se týče dohody s Indonésií, eh, vy jste řekla a David Martin to také připomenul, jeden z hlavních témat tohoto vyjednávání je samozřejmě palmový olej. Tento parlament v minulých letech si přál zorganizovat, prosím, reflektu, jak si dosáhnout toho, aby se zlepšil sektor vývozu lesnického, neboť Indonésie zůstává jednou z nemí, kdy tedy vykořišťování se nebo kácení lesů se děje na úkor místních komunit a životního prostředí. V roce 2014, pokud si správně vzpomínám, když pan předseda Barroso odcestoval do Kanady, aby se Stefanem Harperem oslavil uzavření dohody CETA. Ve stejné době Evropská komise změnila směrnici, která se týkala kvality paliv a tímto způsobem zastavila, eh, sank, pozastavila, nebo zastavila uvádění sankcí na kanadská paliva. My to nechceme. Nechceme, aby se to též stalo eh, v případě dohody s Indonésií. To je dohoda, která, ať už je to prostřednictvím otevření práv, či kapitol, které se týkají udržitelného rozvoje, tato dohoda nejenom, že by povede k tomu, že sníží dosah akčního plánu, který se týká odlesťování, či přímo sníží rozsah směrnice o obnovitelných zdrojích. Zároveň také spochybní to, co my se tady snažíme vytvářet a rovněž spochybní také možnost zlepšit, vylepšit to, co jsme ještě nedohlasovali. A to je velice zásadní věc. Nejde o to pouze zapránit tomu, že to, co máme dnes, by bylo plně respektováno, ale také se to týká toho, co tady v budoucnu možná budeme chtít vybojovat. Směrnice obnovitelných zdrojí, veškerá ta tematika palmového oleje, to stále ještě není uzavřeno do roku 2030, nebo nebude možná. A proto tady máme tuto velkou obavu, nebo se to týká se to našeho evropského trhu s palivy zemědělského původu, což vedlo k tomu, že v Indonésii se ohromně rozvinul sektor olejo, palmového oleje a předružené sektory a proto uh, ta otázka palmového oleje musí být pro nás naprosto zásadní. A druhá věc, měli jsme o tom již devety, to je otázka arbitráže ISDS. Indonésie v posledních letech byla spíše zemí jako Jižní Afrika. Oni se bránili takovémuto typu dohod. Já jsem přesně nepochopil, jak na tom vlastně jsme i s ohledem na Indonésii v této věci, v této kapitole. To jsou tedy ty základní téma, ta základní témata. Ještě jednou se vracím k otázce palmového oleje. vůbec si nedokážu představit, že by Evropská komise mohla být schizofrenní a na jednou stranu, že by chtěla chránit klima, lesy, biodiverzitu a veškeré zvířata, dokonce i ty žáby, jako to mohl David Martin, a na druhou stranu, že by chtěla kvůli obchodním zájmům, které samozřejmě jsou důležité pro některé evropské podniky, ale které nejsou na výši veškerých těch výzev, které se pojí s klimatickými změnami. Děkuji mnohokrát a za GUE, prosím, Anne Marie. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, Evropská unie podepisuje dohody o volném obchodu jednu za druhou. A já mám trochu obavu z možných důsledků takovýchto dohod na naše obyvatele, z možných dopadů. Což je e, samozřejmě e, i problém například pro indonéské populaci, to se týká klimatu a ničení životního prostředí, například kácení lesů kvůli palmovému oleji. A já bych chtěla, abychom udělali vše pro to, abychom dokázali vyjmout palmový olej z této dohodu. Tato dohoda má jediný jediný cíl, získat užitek profit, ale indonéské chudé obyvatelstvo z toho vůbec žádný užitek mít nebude, neboť produkce palmového koleje to je katastrofa, neboť velice podporuje odlesňování, kácení lesů, požáry lesní a vše je to pouze ku prospěchu bohatých lidí a na úkor těch nejchudších. Je třeba, abychom používali obnovitelné energie. Bi- biopaliva ano, ale ne palmový olej. Ten bychom měli explicitním způsobem vyloučit. Samozřejmě kácení lesů, to je katastrofa nejen pro Indonésii, ale pro zbytek lesa. Potřebujeme tropické deštné lesy pro klima. Nebo ti lesy, lesy zachycují CO2 a pokud budou vykáceny, tak se navýší um, úroveň CO2. Navíc je to katastrofa pro biodiverzitu. Navíc je tam asi více v děšních lesích roste asi 200 různých rostlin, které jsou důležité z lékařského hlediska. Proto tedy musíme mít nějaké pojistky proti kácení těchto lesů. Týká se to samozřejmě také s možným eh, patentováním, ohrožuje to výrobu léků a opět to má negativní dopad, možný negativní dopad na indonéské obyvatelstvo. Já jsem v zásadě proti takovýmto dohodám, protože většinou slouží pouze na národní koncernům a mají negativní dopady pro životní prostředí a pro místní obyvatelstvo. Děkuji a navíc vytváří nespravedlnost. Děkuji. A dovolte mi, abych se soustředila na velmi obtížnou, komplexní otázku palmového oleje. My jsme zaznamenali, že Indonésie a, a Malajzie jako největší producenti byli v minulých měsících velmi aktivní v Bruselu, včetně parlamentu. Já jsem z několika důvodů do nich tak, eh, s nimi také vstoupila do diskuze. A tento týden jsme řešili to, že v rámci ministerské schůzky ASEM, která se eh, konala 19. ledna, byla vytvořena pracovní skupina mezi tedy eh, zeměmi Asánu, e eh, které produkují palmový olej a EU. Byla bych ráda, kdybychom si mohli říci něco více o tom, čeho ta pracovní skupina může dosáhnout a jak se její práce váže k té povinné lhutě komise ke které má tedy přednést, předložit eh, akt přenesené pravomici v této věci. Já se totiž domnívám, že nejlepší přístup, který bychom mohli zvolit, je eh, určitá transparentnost v dodavatelském řetězci, odpovědnost. Eh, komise se zmínila otázce dřeva a Eh, dohoda FLEX s Indonésií tedy garantuje udržitelnost produkce dřeva, ale já se domnívám, že bychom mohli tady zavést něco jako forest risk product, někteří lidé zcela právem poukázali na to, že akt přenesené pravomoci je naprosto klíčový, pokud chceme najít v této otázce udržitelné řešení, to znamená ve věci dovozu palmového oleje, ať už ten konkrétní mechanismus bude jakýkoliv. A akční plán pro odlesňování a degradaci lesů, který eh, komise zpracovává, je dlouhodobý. To znamená, že by mohl poskytnout dlouhodobá řešení. Ale já musím říct, že když jsem tady byla na návštěvě jak v Indonésii, tak v Malajzii, tak se Eh, nedomnívám, že palmový olej eh, vede pouze k chudobě a že eh, přináší zisky pouze miliardářů. Takový dojem jsem z toho nezískala. Získala jsem z toho dojem, že je tady celá řada malých subjektů, které díky tomu jsou schopny posílat svoje děti do škol, tím, že produkují palmový olej. A tím, že jsme tedy hovořili s, eh, s významnými uživateli palmového oleje v Evropě, tak právě oni se domnívají, že ti ty malé farmy by také měly být součástí toho režimu, ve kterém půjde především o udržitelnost. To znamená, že ta otázka je velmi složitá a já nemám pocit, že bychom mohli prostě říci, eh, přestaneme dovážet palmový olej. Eh, my máme nařízení, která se týkají Eh, směsi eh, obnovitelných zdrojů energie, včetně biopaliv. A já se domnívám, že jsme možná byli příliš optimističtí, pokud jde o suroviny, eh, o biopaliva, vyplý- nebo která, jsou, která pocházejí ze zemědělství. Já si myslím, že to možná nebyla tak skvělá myšlenka a máme také zodpovědnost za to, abychom tento problém vyřešili. Paní König, prosím. Děkuji. Děkuji vám za tyto eh, otázky. Palmový olej to mě nepřekvapilo. Víte, že komise pracuje na aktu v přenesené pravomici. Pokud jde o to, co zmínil pan zpravodaj, to znamená eh, to, že Indonésie a Malajzie naznačili, že se nemyslí, že RAD 2 je tedy eh, kompatibilní s pravidly VTO. Uvidíme, co z toho eh, vzejde. Uvidíme nejprve, co se stane s tím aktem v přenesené pravomoci a jak bylo řečeno, máme přesně stanovené lhuty pro to všechno. Pokud jde o palmový olej a jeho dopad na chudší obyvatelstvo. Je pravda, že v Indonésii je palmový olej klíčový nástroj pro boj proti chudobě. Vytváří v podstatě pracovní místa, je to zdroj práce, to znamená, že indonéská vláda se na to velmi soustředí, snaží se do toho režimu zapojit i malé farmy. Ať už tedy ta kritéria budou jakákoliv pro doložení toho, že se jedná o udržitelný palmový olej. Já vím, že ten eh, proces není v žádném případě dokonalý, ale snažíme se o tom eh, s Indonésií diskutovat, včetně projektů. Snažíme se, aby tady byla rovnováha na jedné straně mezi rovnovážností, eh, tedy mezi udržitelností, která je klíčová pro Indonésii, aby splnila cíle udržitelného rozvoje milénia a také na straně druhé Indonésie chce zajistit boj proti chudobě a vytvořit pracovní místa v těch malých farmách. My se musíme soustředit na to, že tedy zvýšíme výnos, namísto toho, abychom rozšiřovali pěstební plochu. Eh, jde tedy o to, jakým způsobem ta pravidla budeme provádět. V každém případě budeme i nadále pracovat na eh, naší vnitřní legislativě, na směrnicích REDVA, ale eh, Nařízení o lesnictví se také v tuto chvíli připravuje, je předmětem veřejné konzultace, to znamená, že uvidíme, jakým způsobem budeme schopni řešit ty hlavní příčiny a také dopady odlesňování a konkrétně tedy eh, otázku palmového oleje a jeho produkce. Důležité je si uvědomit, že to je tedy hlavní vývozní artikl v Indonésii. Eh, představuje 15 eh, vývozu a Eh, eh, FTA pokrývá tedy 95 produktů a pokud bychom to vyňali z toho, tak by to tedy nebylo eh, dobré řešení. Ale my se snažíme najít řešení, které tedy umožní to, že výroba palmového oleje bude udržitelná. Je tu více než 60 milionů malých farem, které se podílí na produkci palmového oleje. To je poměrně významná část tamnějšího obyvatelstva. Pokud se podíváme na dovoz palmového oleje, tak si musíme uvědomit, že eh, vývoz do EU představuje pouze 12 indonéského vývozu. To znamená, že nejde pouze o nás. My eh, si musíme uvědomit, že ty diskuze o větší angažovanosti a o eh, plnění podmínek ze strany našich eh, partnerů, eh, kterých je mnoho, tak, eh, tak tady bych ráda tedy pohovořila o celé oblasti ASEANu. My jsme o tom hovořili před pár dny, je stále ještě brzy na to, říkat, jaký bude výsledek toho dialogu, ale je naprosto stěžení, abychom zaručili to, že budeme dále diskutovat, že se do, eh, budeme snažit zjistit, jaká jsou stanoviska našich protějšků a uvidíme, jestli se nám podaří na pomoci Indonésii v tom, abychom byli schopni eh, bojovat proti těm hlavním příčinám eh, té neudržitelnosti produkce palmového oleje. Další důležitá věc, 50 in, indonéského eh, palmového oleje, který se eh, dostává do Evropy, je bez cla. To znamená, že eh, nejde o otázku cel, je, jde spíše o to, abychom se podívali na kritéria, za kterých Evropská unie s Indonésií s palmovým olejem obchoduje. Musíme se na to podívat také z hlediska evropského průmyslu. Je potřeba, abychom zajistili, že i průmyslové podniky se budou těchto diskuzí účastnit. Pokud jde o umluvy MOP, tak ano, eh, je dobré, že je ratifikovali. Eh, jejich naplňování je samozřejmě vždycky problematické a stejně tak problematické je i výkaznictví, to znamená eh, monitoring a reporting. My v každém případě tedy budeme Indonésii nápomocní v této věci. Indonésie se tedy snaží eh, ratifikovat eh, všechny umluvy MOP a pokročit v této věci. Pokud jde o ICS, tak je to součástí našeho mandátu, součástí toho, o čem v tuto chvíli jednáme. V tuto chvíli to vypadá tak, že indonéská strana nedala najevo, že je ochotna se přihlásit k tomu systému ICS. Pracujeme na tom, eh, jak víte, Indonésie se rozhodla, že eh, tedy ukončí svoje bilaterální obchodní dohody, že je nechá doběhnout. Podle našeho názoru je lepší mít pro naše investory aspoň něco, pokud jde o takovou země, jako je Indonésie, protože tam není úplně skvěle fungující právní stát, ale samozřejmě, že to závisí na definitivním rozhodnutí ze strany Indonésie. To znamená, že o tom budeme nadále jednat. Pokud jde o eh, obchodování E, s, s habitáty, tak to je nepochybně věc, kterou taktéž řešíme a v Indonésii jsme si toho všimli, my jsme obdrželi informace od různých ekologických organizací, které jsou tím velmi znepokojeny. Objevilo se to tedy na pořadu dne a proto jsme se rozhodli, že se tady budeme zaměřovat na stávající projekty, které v Indonésii již probíhají, to je první krok. A je to zároveň věc, která působí potíže i samotným Indonézanům. To znamená, že i oni se snaží eh, tyto věci řešit a budeme eh, s nimi o těchto kapitolách nadále diskutovat, a to i proto, že to tedy bude součástí našich jednání, až eh, tedy budeme provádět odhad sociální dopadů k dispozici je již prozatímní zpráva a až eh, definitivní zpráva tedy bude, jak doufám, eh, k dispozici koncem jara nebo letos na jaře. A nyní tedy přístup k léčivým přípravkům. Přístup k lékům nebude nijak omezován. Eh, Indonéz, Azie nebude nějak omezována ve výrobě generik, plní nebo platí eh, stanovisko VTO o přístupu k lékům, je v zájmu indonéské strany, aby zaručila, že léky se do této země budou dostávat za rozumných cen. To znamená, že eh, jde o to, abychom našli tu kýženou rovnováhu mezi držiteli práv na straně jedné a zájmem obyvatel na straně druhé, kteří si musí léky kupovat. To znamená, že uvidíme, jak jednání dopadnou, ale v této dohodě není nic, co by indonéské straně komplikovalo situaci, pokud jde o výrobu generických léků. Thanks a lot. děkuji, paní Koenig. Myslím, že to bylo také trošičku delší a bude to ještě delší. Zůstaneme v kontaktu v příštích eh, měsících. A poslední bod na pořadu jednání je bod 31. Výměna názorů o provádění dohod o volném obchodu. Komise zveřejnila druhou zprávu o provádění těchto dohod eh, před několika týdny. Trochu jsme se už toho dotkli na našem dni pro obchodní politiku. O té první zprávě jsme diskutovali dopodrobna a jasně jsme řekli, že chceme, aby komise dohloubky posuzovala dopad těchto obchodních dohod na naše partnery, na lidi v partnerských zemích a zároveň jsme také řekli, že musíme reagovat na malé nedostatečné využívání obchodních preferencí v našich dohodách o volném obchodu. A teď je tedy na komisi, aby nás informovala o otázkách souvisejících s výroční zprávou o provádění dohod o volném obchodu. Slovo má Geraldine Emberger která dostane slovo na 8 minut. Prosím. Děkuji. Je pro mne velkým potěšením informovat vás, co jsme vyvodili z těch 35 dohod s 62 partnery. Jsou to tedy výsledky zveřejněné v naší druhé zprávě. Máme tam také závěry specifické závěry pro každou partnerskou zemi, pro každou dohodu. Chci také říci, že tato zpráva je strukturována kolem tří širokých cílů, to znamená zda FTA pomohla otevřít trh, zlepšit konkurenceschopnost našich podniků, ale zda také zlepšila rámec, ve kterém se obchod odehrává a v neposlední řadě také podpora a propagace evropských hodnot a podpora dalších evropských politik, včetně politik rozvoje. Naše závěry velmi široce jsou, že u těchto tří cílů FTA, tyto dohody, přispívají k otvírání trhu a zvyšování vývozu. Pozorujeme to především desetiprocentním zvýšením vývozu u těch dohod druhé generace, u těch moderních dohod. Tam vidíme, že růst eh, vývozu je větší než jinde ve světě a 80 veškerého našeho vývozu využívá preference. A také můžeme říci, že jsme využili naše struktury obchodních dohod k tomu, abychom odstranili celou řadu překážek, především v oblasti zemědělství a potravinářství. Na to jsme se zaměřovali v roce 2018 ale třeba Mexiko zlepšilo registraci chemických a zdravotnických produktů a Chile a Peru otevřeli trh pro evropské maso, hovězí maso a eh, mléčné výrobky. A pokud jde o Ukrajinu a Turecko, tak tam zase eh, došlo ke snížení překážek, pokud jde o kovy, kovový odpad a šrot. Také dohody napomáhají zlepšování legislativního rámce. Ukrajina přijala cestovní mapu, komplexní cestovní mapu pro veřejné zakázky a Mexiko odstranilo řadu bariér pro volný obchod. Propagace evropských hodnot. Samozřejmě zaměřujeme se na životní prostředí, práva pracujících a tak dále. Mohu říci, že teď jsme už dokončili institucionální nastavení v rámci CETA těch eh, poradních skupin. Měli jsme první setkání výboru TST a v září minulého roku jsme přijali tři doporučení o malých a středních podnicích, genderu a klimatických změnách. Naše dohody o ekonomickém partnerství se zeměmi AKT pomohly vývozu z těchto zemí do Evropské unie a v uplynulých deseti letech plus 71%, tedy byl ten nárůst vývozu z těchto zemí do EU. V roce 2018 jsme se snažili vrátit k doporučením, která v květnu 2018 nám dal parlament. Především jsme se snažili více zaměřit na takové věci, jako je pravidla původu. Nedávno jsme skončili průzkum, který byl zveřejněn v listopadu. Také jsme prováděli odvětvovou analýzu zemědělství a potravinářství, který je velmi důležitý pro mnohé z vás, ale také musíme ještě posilovat partnerství s parlamentem, členskými státy a se všemi zúčastněnými stranami, pokud jde o provádění dohod o volném obchodu. Chci také říci pár slov eh, k výzvám, protože jsme hovořili o těch dobrých zprávách, musíme také zmínit výzvy. Ty jsou především dvě, především tedy to používání, o kterém jste se zmínil na začátku. Vypočítali jsme, prostřednictvím studie, že je zde ještě spousta potenciálu a pokud by podniky skutečně využívaly ty preference naplno, tak bychom ušetřili 3,3 miliardy na clech za rok 2017, takže tam máme ještě velký prostor a také bych měla zmínit malé a střední podniky. Ty především potřebují naši pomoc, aby mohly dohody lépe využívat. A vzhledem k tomu, že jsou zodpovědné za 6 milionů pracovních míst, eh, které byly vytvořeny v oblasti exportu v Evropské unii, tak je to opravdu důležité téma. Pokud o tu druhou kategorii výzev, tak musím říct, že jsou zde netarifní, necelní překážky v některých regionech, především ve Středomoří, se jedná o protekcionistická opatření, pokud jde o registrační schémata, certifikační procesy, místní požadavky a tak dále. K tomu musíme přistupovat efektivně, ale také zde chybí transparentnost. Pokud podnik nezná pravidla veřejného výběrového řízení, pokud ta pravidla nejsou transparentní, tak skutečně podnik nemůže plně využít této dohody. Měli bychom se tedy zaměřovat i na transparentnost. A na závěr tři úvahy. Trochu se teď vzdálím od statistik, ty si můžete přečíst ve zprávě. Pořád se ještě učíme, je to pořád pro nás velmi nové a těšíme se na to, že budeme s vámi pracovat a budeme implementovat vaše doporučení, až budeme dělat třetí ročník této zprávy, ale už to vedlo k jednomu pozitivnímu vývoji. Podle mého názoru to vytvořilo řadu kontaktů mezi DG Trade a ostatními generálními ředitelstvími, které se zabývají prováděním, ale také s parlamentem a podniky. Takže tento proces byl spuštěn, to je velmi dobré, protože provádění dohod o volném obchodu, to je určitě sdílená zodpovědnost, my jednáme, ale nejednáme pro sebe, je to pro firmy občany EU. Když se podíváme na čísla, je velmi snadné nadhodnotit eh, dopad dohod o volném obchodu, protože musíme vzít v úvahu to, že nefungujeme ve vaku, je zde celá řada dalších faktorů, které do toho vstupují. Když hodnotíme konkurenceschopnost našich podniků, makroekonomický vývoj, geopolitický vývoj, politický vývoj, ale také fakt, že ostatní partneři vyjednávají dohody o volném obchodu s našimi partnery paralelně, takže je snadné to nadhodnotit, ale neměli bychom také podceňovat eh, tento dopad. Především eh, jde o to, že FTA vytvářejí velmi specifický rámec eh, pro naše kontakty s partnery. Všechny ty věci, které se týkají souladu s dohodami o volném obchodu, my můžeme ty věci řešit na technické úrovni, na politické úrovni. Pravidelně se scházíme se svými partnery nejen na úrovni ministerstva obchodu, ale i jinde. A to je tedy hodnota sama o sobě. My bychom toho měli využít. A poslední bod – Tyto výbory nejsou jen o tom, aby se řešily otázky souladu, ale také jsou fórem potenciálně k tomu, aby se diskutovalo o věcech společného zájmu, například spolupráci ve věcech, které jsou pro nás důležité. A nedávným příkladem je CETA, kdy jsme diskutovali, nebo pořád ještě diskutujeme s Kanaděny o tom, jak můžeme využít tuto dohodu k tomu, abychom prosadili cíle v oblasti boje proti klimatickým změnám. Takže díváme se na to trošičku jinak, nejen z hlediska čísel, ale musíme také pochopit, že to, co čteme v této zprávě, to je pouze fotografie toho, co se stálo v letech 2017 a 2018 a měli bychom se na to dívat spíše šířeji z hlediska toho, co FTA přinesly v uplynulých letech. Takže děkuji, už jsem hovořila příliš dlouze, teď vám ráda odpovím na dotazy. Janik chce vystoupit. Děkuji mnohokrát. Otázka je, co uděláme s ohledem s těmi zprávami, které vyrábíme, které zde máme, například CETA, kdy Evropský parlament například si přát, aby otázka klimatu byla otázka, která povede k sankcím. Bohužel Kanada, když kanadský premiér má velký entuzi- entuziasmus, momentálně není státem, který by momentálně seriózním způsobem bojoval proti eh, proti změnám klimatu. Jejich politika je, je zcela opačná a takovou tu politiku podněcujeme pomocí CETY, protože tady zvyšuje je o velké procento import eh, ropy z dechtových písků či z břidlicové ropy. Vy jste tady hovořila o otázce typu podniků, který má užitek z takovýchto preferencí. A my máme pocit, že zejména ty velké podniky jsou schopny si získat eh, ten užitek nejlepších preferencí na úkor těch malých a středně velkých podniků. Například mají užitek z toho vyššího tarifu. Jsou schopni spíše použít určité administrativní či soudní postupy pro to, aby měli užitek z preferencí. Jak to vidíte? Děkuji vám. Um, I had, um... Já jsem měl rozhovor v televizi před pár dny o Ghaně a o dohodě s Ghanou. Vývoz kaká roste, to je samozřejmě dobré kvůli této dohodě o ochraně investic, ale situace lidu v Ghaně se vlastně nedostává na lepší úroveň díky tomuto rostoucímu vývozu. Lidé z Ghany opouštějí zemi, cestují do Itálie, tam pracují na rajčatových polích a ty se potom vyvážejí, ta rajčata se pak vyvážejí do Ghany. A tito lidé jsou opravdu jedni z nejchudších v Itálii a jedná se s nimi velmi nespravedlivě. Tak co jsem měl říci tomu novináři? Je ta dohoda o ochraně investic přínosná pro lid v Ghaně? Good question, chair. Dobrá otázka, pane. Dobrá otázka, pane předsedo. Protože my jsme v říjnu loňského roku měli studii o správném, správné rovnováze v rámci Eh, FTA, to znamená výhody, nevýhody. A v té studii jsme, nebo lépe řečeno ti vědci, eh, ti experti naši, dospěli k závěru, že nemůžeme jednoznačně říci, že to má krátkodobé nebo střednědobé eh, pozitivní dopady na ekonomický výkon dotyčných zemí, členských států i těch partnerských zemí. Pokud eh, máme tedy posoudit to, co nám tato výroční zpráva říká, tak jsou to tedy signály, že se tedy posouváme eh, tím eh, směrem, kterým se většina EU chce posouvat. A já se ptám, jestli tedy ty země přispívají k tomu, aby Evropská unie zůstala tedy aktérem v této věci, když my tedy eh, vlastně jsme v době, kdy si vytváříme nový koncept naší rozvojové politiky, anebo eh, FTA, které Evropská unie uzavřela s jinými zeměmi, jsou tyto dohody pouze nástrojem pro v zájmu našeho vlastního vnitřního trhu, v zájmu našich podniků a tak dále. Rád bych se zeptal, v čem spočívá ta přidaná hodnota, tak aby ten ekonomický výkon, aby ta ekonomická aktivita vlastně byla v zájmu eh, podniků, pracovníků, eh, servisních pracovníků, zaměstnanců eh, z dlouhodobého hlediska. A a nebo se vlastně držíme eh, té myšlenky konkurence mezi naším vnitřním trhem a ostatními trhy. Eh, my tedy jsme v konkurenci s čínským trhem, s dalšími vzmáhajícími se trhy, eh, které mají jiné modely a proto se ptám, jestli FTA jsou správným nástrojem, díky němuž chceme nově koncipovat náš eh, sociálně ekonomický model v EU. A eh, mohu říci, že ekologické výzvy eh, a další témata. Včera jsme například slyšeli informaci, že Eh, Kanada vůbec nedodržuje svoje závazky nebo se nesnaží dodržovat svoje závazky z pařížského eh, protokolu. Je to tedy doklad, nebo tady, tady bude mm, v Belgii velká demonstrace a eh, zkrátka to není černobílé. Buď tedy nebo pardon, je to pouze černobílé, buď budeme plnit naše závazky nebo ne. A pokud neuvidíme, že by dohody FTA přispívaly k plnění našich závazků, tak nedostojíme našim povinnostem, co by Evropský parlament. To jsou tedy velmi závažné otázky, na které vůbec nebude jednoduché odpovědět, ale já si rád poslechnu to, co na to řekne komise. Já si myslím, že ta první otázka se týkaly CETY. Eh, otázce je zde, proč tedy nepřistoupíme k mechanismu sankcí, jak víte, eh, my jsme v tuto chvíli začali pracovat na akčním plánu, který sleduje celé, celou řadu cílů, pokud jde o eh, vynucování spolupráci eh, s partnery. To znamená, že počítáme s tím, že bychom na tom začali pracovat, pokud jde o všech sedm států, Kolumbie, Peru a tak dále. Snažíme se spolupracovat také s občanskou společností tlačit na prosazování toho akčního plánu. Eh, řešíme priority pro jednotlivé země, velmi eh, vážně o tom diskutujeme s našimi partnery eh, v dohodách FTA a pokud bychom zjistili, že ten akční plán tedy nefunguje, tak se počítá s revizí v, janu, v lednu, tedy komise Eh, nebyla přesvědčena o tom, že mechanismus sankcí by přinesl víc než ten postup, který máme v rámci eh, dohody CETA. Eh, bylo řečeno, že z toho profitují hlavně velké podniky. Problém je, že my nemáme konkrétní data, eh, která by vypovídala o tom, do jaké míry tedy malé a střední podniky využívají FTA. Taková ta data, takováto data se k nám nedostávají, ale bereme to vel, velmi vážně a mohu říci, že takřka Eh, všechny naše projekty, včetně toho největšího projektu, který byl zahájen v loni, se soustředí na specifické požadavky a potřeby malých a středních podniků. Jde nám především o tom, jak bychom mohli zlepšit informace, jejich prezentování, jejich obsah, tak, aby to bylo interaktivní, abychom byli schopni poskytnout materiály v několika jazycích a abychom zaručili, že tomu podniky budou eh, rozumět a že budou eh, tedy díky tomu vědět, vědět, kde si získat další informace. Uvažujeme také o tom, že budeme nabízet určité školení, eh, určité webináře. My jsme eh, s tím začali eh, v japonském kontextu. To znamená, že se snažíme proaktivně prostřednictvím členských států a prostřednictvím různých svazů přijmout, přispět k tomu, aby malé a střední podniky dobře chápali, o co jde. To znamená, že to bereme velmi vážně bereme v potaz také dokument euro a obchodních komor, pokud jde o FT a Pokud jde o GANu, tak já jsem se dívala na tu zprávu, vývoz se zvýšil eh, především v oblasti kakaových produktů, to je pravda, ale někdy jsme svědky toho, že místní průmysl z toho nemá dostatečný užitek. Místní eh, producenti jsou někdy zasaženy, zasaženi dovozem z EU. Někdy eh, to na ně má negativní dopad. Eh, my jsme o tom tedy jednali s našimi partnery. Eh, nezaznamenali jsme dramatický nárůst dovozu z EU, ale skutečně eh, jsme se setkali se situacemi, kdy ty tamnější podniky zatím nebyly dostatečně vyspělé na to, aby tedy mohly eh, profitovat z toho zvýšeného vývozu. Evropská unie tedy na to v roce 2016 poskytla 6 miliard euro, ale máme ještě nový nástroj, investiční plán společně s kolegy z eh, DEVCO se snažíme zajistit, aby tento nástroj skutečně přinesl své plody. Pracujeme s dalšími delegacemi na tom, abychom tedy analyzovali třetí pilíř eh, eh, externího plánu investic. Je to velmi ožehavá, komplikovaná otázka, ale domnívám se, že by to mohlo být téma, kterému bychom se mohli věnovat v některé z našich dalších zpráv. A nyní poslední otaz, jestli FTA jsou skutečným nástrojem vhodným k tomu, abychom tedy zlepšili eh, nejen ekonomiku eh, členských států, ale abychom zároveň eh, nenarušovali konkurenci mezi EU a dalšími zeměmi. Já si myslím, že jedna věc nevylučuje druhou. Nemusí tomu tak nutně být, protože my vždycky budeme v konkurenčním vztahu s našimi partnery, se kterými uzavíráme FTA, pouze se snažíme zlepšit tu situaci v tom smyslu, že tedy obchod a výměna eh, zboží a služeb vůbec bude probíhat. Snažíme se také vytvořit Eh, takzvaně rovné podmínky. Do budoucna určitě ty rovné podmínky budeme moci ještě zlepšovat, především pokud jde o pravidla hospodářské soutěže nebo pokud eh, vezmeme v potaz pracovně právní pravidla, ekologická pravidla. Eh, určitě je tu celá řada témat, ve kterých můžeme ty rovné podmínky ještě zlepšovat. Nejde pouze o povinnosti, ne pouze o cla jsme stále častěji svědky toho, že podniky nechtějí využívat FTA, protože zatím vidí eh, obrovské administrativní úsilí. Eh, to znamená, že se nerozhodnou FTA využít. Já si myslím, že bychom se tedy měli snažit zajistit, aby za, ze strany EU a členských států bylo učiněno všechno proto, aby se využití FTA co možná nejvíce zjednodušilo nesmíme usnout na Vavřínek, máme za sebou dobré výsledky, ale nesmíme usnout na Vavřínek, potřebuje, potřebujeme například lepší data o službách. Služby jsou totiž eh, v těch nedávných FTA velmi důležité. 44 eh, eh, procent vývozu EU do Kanady představují právě služby a já si myslím, že se musíme postarat o to, aby tedy byly lépe konci, byla lépe koncipována ustanovení týkající se služeb těch FTA. To znamená, že na tom stále pracujeme, budeme se snažit spolupracovat nejen s vámi, ale také s experty, aby výsledky, kterých dosáhneme, byly co možná nejlepší. Děkuji, ale ještě Helmut Scholz má další otázku. Děkuji. Pravděpodobně to není otázka úplně na vás, ale jaký je pracovní postup v komisi, aby se navázalo na závěry vaší zprávy, která je zajímavá, ale jak společně s ostatními generálními ředitelstvími organizujete výměnu názorů, abyste navázali na vaše závěry. A Jaký tedy bude teď další osud té vaší zprávy? Povede to skutečně ke komplexní debatě? Jasné otázky a jasná odpověď? Ostatní ředitelství už byla konzultována v okamžiku, kdy jsme připravovali tuto zprávu, takže to, co čtete, to je výsledkem konzultace v celé komisi, ale u jakékoliv další zprávy společně s kolegou Žánem kontaktují ostatní ředitelství. Hovoříme třeba o pravidlech původu, tam spolupracujeme s DG Taxud, potom s DG Growth, pokud jde o obchodní asociace, která se chtějí více dovědět o naší zprávě. A pokud jde o radu, ta komise 9. listopadu předložila zprávu ministrům na zasedání ministrů zahraničních věcí a obchodu a také jsem vytvořila neformální pracovní skupinu minulý rok, která se schází dvakrát, třikrát ročně, kde experti členských států na provádění dohod o volném obchodu informují o svých zkušenostech, o svých znalostech, ale možná i do budoucna by tato skupina měla vytvářet dobré postupy pro implementaci těchto dohod. A jak jsem říkala, máme také expertní skupinu pro obchod a udržitelný rozvoj. Ta se schází čtyřikrát ročně a ta také hovoří o otázkách, které najdete v této zprávě. Děkuji. Děkuji. Doufejme, že to bude proces, který povede k nějakým novým prvkům a politice. Ne, naopak, že by nám politika měla říkat, co má být v této zprávě. Děkuji, tím jsme uzavřeli bod 31. 32 je bod různé, tady nemáme nic, takže příští zasedání proběhne 4. února a další 18. a 19. února. Takže se brzy uvidíme. Hezký víkend.